Vážení kolegové, začneme. Jsem rád, že zde mohu znovu přivítat pana Hololeje ve výboru Envy samozřejmě. Vás požádáme, abyste nás informoval o tom, co se stalo v Montrealu Výbor hlasoval před zasedáním v Montrealu. A vzhledem k tomu, že výsledek tohoto zasedání má dopad na naši kapacitu vydávat legislativní předpisy v oblasti letectví, tak je důležité, abyste nám řekl, jak vypadá situace po tomto setkání. A samozřejmě, jak do detailů propojíme mechanismus Corsia a ETS. U různých eh, zařízení a letů vnitrostátních, eh, evropských a mezinárodních. Máme také spoustu novinek eh, z ECOFINu, pokud jde o zdaňování leteckého paliva a tak dále. Takže je zajímavé, abychom si vyslechli váš názor a názor DG MOVE v kontextu, kdy tedy Máme novou komisi, vlastně ještě ne, ale už je zde tedy jasná politická linie ohledně nového zeleného údělu. Green Deal. Takže teď vám dám slovo na 10 minut a, a potom budeme mít debatu. Děkuji, děkuji pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Je pro mě velkým potěšením vrátit se sem do výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. A děkuji panu předsedovi za to, že mě pozval a dal mě příležitost diskutovat s vámi o zasedání Mezinárodní organizace pro civilní letectví Korsia. Víme, že zde máme systém snižování emisí pro mezinárodní letectví a tak dále, které jsou v tomto orgánu řešeny. My jsme také vycházeli z toho, že v této chvíli nová komise už bude ve funkci, takže by bylo jasné uvést určité věci jasněji. Já to teď dnes udělat nemůžu, protože nemůžu anticipovat, co rozhodne nová komise. Ale jak už říkal předseda, víme, jaký je tam eh, směr, eh, jaký je tam elán a jaké bude politické směřování. Ale než, než se tedy komise ujme své funkce a než začne tuto linii implementovat, tak úředníci jsou pochopitelně omezeni ve vyjadřování svých názorů. No já bych také řekl, že naposled, když jsem zde byl a hovořili jsme o jistých otázkách, tak jsem také slíbil, že budu pana předsedu informovat o tom, co probíhá na schromáždění a já se o to snažím. Předávám informace v okamžiku, kdy se ty věci vyvíjejí. A jako součást tohoto slibu jsem chtěl také předsedu informovat o diskusích. A to je důležité. Musíme si také připomenout, že když jsme spolu posledně hovořili, tak jsem se s vámi důvěrně podělil o stanovisko komise, o kterém se potom diskutovalo v radě, bylo to pozměněno v radě, ale nakonec to bylo odsouhlaseno velmi dobře a transparentně. My všichni samozřejmě velmi dobře víme, že je nutno omezovat environmentální dopad, environmentální stopu, uhlíkovou stopu odvětví letectví. Je to opravdu vysoko na naší agendě. Paní předsedkyně řekla, že to bude také důležitá priorita pro nastupující komisi. Dovolte, abych připomněl, že pokud jde o Korsi, tak má Evropa dvě hlavní priority. Zajistit globální dohodu o Korsie a rozvíjet diskuzi o různých složkách. To znamená přesunout se od rámce a vyplnit jej tedy obsahem a za druhé zajistit, že EU si může zachovat svůj politický prostor a autonomii při rozhodování. Mohu vám také říci, že máme pocit, že jsme dosáhli úspěchu u obou bodů. U toho prvního bylo zásadní, že toto schromáždění neustoupilo od historické dohody z roku 2016 o vytvoření globálního sektoriálního schématu na snižování emisí civilního letectví. Evropa a 44 států musela bojovat pro, za silný a ambiciozní režim proti těm státům, kteří chtěli slabší kursy nebo kteří chtěli, aby zde nebyla kladena taková důležitost na životní prostředí. Evropa zůstala jednotná, silná a to bylo zcela zásadní při přípravě a přijetí ambicioznějšího režimu Korsia. Je jasné, že bychom nebyli v takové situaci, v jaké jsme, kdyby tam Evropa nebyla takto silná a jednotná. Víme, že Korsia není dokonalá. To jsem říkal i na našem posledním setkání, ale je to nejlepší dostupný nástroj k tomu, abychom zajistili náš globální závazek, pokud jde o klimatické závazky, environmentální závazky protože pařížská dohoda toto nepokrývá. Ovšem je důležité důsledně přispívat k naplňování cílu pařížské dohody. Je to globální výzva, která potřebuje globální odpověď. Proto je zásadní, bylo zásadní to, že schromážení s jasnou většinou státu přijalo usnesení o, usnesení o Korsia a udržitelném letectví. Čína, Rusko a další státy vydali námitku proti Korsi v současné formě a měli také námitky k vyvíjení dlouhodobých cílů, pokud o snižování uhlíkových emisí. 92 bylo pro, 25 proti. Myslím si, že to jasně ukazuje, že je zde drtivá podpora pro kursy, ale také jasně vidíme, že to není podpora jednomyslná. Hlavním cílem Evropy je neustálá podpora těchto cílů. Většina států, i takové velké jako Japonsko, USA, Kanada, africké státy a státy zálivu, měli pocit, že z jejich pohledu je výsledek tohoto schromáždění dobrý. Schromáždění IKEA ukázalo, jak křehký je pořád ještě mezinárodní konsenzus, pokud jde o závazky ohledně dekarbonizace. Potvrdilo se, že je skutečně důležité přinutit Čínu, Indii a Rusko, to znamená ty, kteří vydávají nejvíce emisí, aby se k nám přidali. Především Čína velmi apelovala na to, aby to rozhodnutí se stalo jednomyslným a snažila se také zavést společnou diferenciovanou zodpovědnost. Tyto koncepty, jsou neslučitelné se závazným režimem Korsia. A byly to opravdu tvrdé diskuze. Naším druhým hlavním cílem bylo zajistit, že si EU zachová svůj politický prostor a autonomii rozhodovacího procesu. To bylo známé téma, velmi dobře známé téma. A v těch závěrečných diskuzích o usnesení Korsia a postupech jsme se nedotkli této exkluzivity. To znamená, že exkluzivita Korsia nebyla předmětem žádné debaty na celém schromáždění. V souledu společným stanoviskem EU, které přijala Rada, nebylo nutno, aby státy EU podali výhradu vůči tomuto usnesení. Kdyby se tam tato výhrada objevila, mohlo by to znamenat eh, že by se někteří mohli myslet, že Evropa pochybuje. Finské předsednictví, současné předsednictví EU jménem EU řeklo, že je nutno ve světle Čikákské úmluvy vykládat eh, toto usnesení. Samozřejmě je třeba zachovat autonomii státu a přitom uplatňovat závazky vyplývající z pařížské dohody. My jsme jasně řekli, jaké je naše stanovisko. Řekli jsme, že to nezávazné usnesení vyhrazuje evropské politice právo jít nad rámec Kursia a mít vyšší klimatické ambice. Nikdo proti tomu nevydal námitku a toto Prohlášení bylo zaznamenáno v zápisu. Čikákská umluva výslovně uznává právo kontraktujících států uplatňovat své zákony a nařízení na letadla všech států. Toto právo se například eh, uplatňuje v letecké bezpečnosti, ale týká se také ekologických opatření, jako jsou ta, která máme v současné době v Evropské unii. A v mezinárodních jednáních jsme si vždycky chtěli zachovat toto právo, usilovat o ambicioznější přístup, pokud jde o nastavování ambiciozních globálních environmentálních cílů. Schromáždění se proti tomu nepostavilo, takže teď je na EU, aby se sama rozhodla, jaká ambicioznější opatření chce v evropském prostoru uplatňovat. A já to chci jen potvrdit. V příštích měsících se budeme zaměřovat na to, abychom završili práci, pokud jde o kursy. EU chce zajistit eh, uplatňování, přísné uplatňování dohodnutých jednotkových kritérií pro emise. Tato práce je také úzce propojena s probíhajícími jednáními o pařížské dohodě. Velmi by nám pomohlo při řešení těchto otázek v letectví, když a kdyby zde byl jasný výsledek, pokud jde o článek 6 pařížské dohody. Zde v Evropě komise začala pracovat na hloubkové analýze režimu Corsia a poté předloží zprávu evropským spoluzákonodárcům souladu s požadavky směrnice ETX. ETS samo o sobě, i když bude ambicioznější, nebude samo o sobě stačit, aby efektivně řešilo emise z globální letecké dopravy protože letecká doprava ještě poroste. Globální letectví tedy pravděpodobně poroste, jak se očekává, a vzhledem k tomu bude tedy postupně klesat ten podíl Evropské unie a proto potřebujeme nejen práci na úrovni EU, ale celosvětově. Parlament potom společně s radou rozhodne, jak se bude Corsia implementovat v EU v kontextu naší existující směrnice ETS. Dalším důležitým cílem pro Evropu na schromáždění ICAO bylo postoupit také směrem k vytvoření dlouhodobých cílů na snižování emisí CO2 v mezinárodním letectví. Jsem rád, že vám mohu říci, že v tomto bodě se nám podařilo dosáhnout úspěchu. Díky usnesení EU, která žádá ICAO, aby tato práce dostala přednost. A bude se to řešit na příštím schromáždění společně s cestovní mapou, která popisuje, jak se tohoto cíle dosáhne. Tato práce bude určitě prioritou pro komisi a my na to budeme také dále tlačit. To ovšem neznamená, že budeme mít ten dlouhodobý cíl na příštím schromáždění ICAO. Znamená to jen, že se na tom začne pracovat, aby toto rozhodnutí mohlo být přijato. Mezinárodní klimatická diplomacie nám mezi tím musí přes, pomoci přesvědčit státy, jak je důležité přijmout tato opatření, tyto cíle. Můžu ještě trochu hovořit, pane předsedo, dáte mi ještě pár minut. EU tlačila na ambicioznější text v rezoluci, ale to se nakonec nepodařilo. Nicméně toto usnesení a zpráva schromáždění volá na to, volá potom, abychom se snažili o udržitelné e, letectví, o udržitelná letecká paliva na globální úrovni. Budeme připraveni předložit konkrétní návrhy, bude to součást toho evropského úsilí snižovat uhlíkovou stopu mezinárodního letectví. Je to zatím tento podíl méně než žádná celá 0,5 a chápeme, že to souvisí s infrastrukturou. Nicméně je zde opravdu silný potenciál dekarbonizovat sektor letectví. Nicméně potřebujeme právní rámec, který bude motivovat eh, snižování emisí. Myslím, že se nám to podaří, když postupně budeme nahrazovat letecké palivo palivy eh, jinými ekologičtějšími. Já zde nemohu přednášet žádné závazky, pokud je o politickou agendu, vzhledem k tomu, že ještě nenastoupila nová komise, ale myslím si, že když budeme podporovat eh, prodej a výrobu těchto nových paliv, tak to bude součástí řešení. Komise je odhodlána dekarbonizovat dopravu a snížit eh, globální podíl těch 2% eh, emisí. Jak víte, nemáme žádné zázračné řešení. Musíme jednat všude, kde můžeme snižovat emise CO2. Potřebujeme kompletní balíček opatření. A Corsia je součástí tohoto balíčku opatření, stejně jako ta udržitelná letecká paliva, což jsem teď zmínila. Měli bychom se zaměřit i na jiné prvky, například posilovat ETS eh, v letectví a mít také eh, snahu zvyšovat efektivitu eh, letadel a tak dále. EU se snaží věřit eh, v to, že jednotné evropské nebe nám pomůže. Už teď to snížilo nebo umožnilo ušetřit 2,6 milionů emisí CO2. A když jednotné evropské nebe, které bylo blokováno se stane realitou, tak to bude znamenat snížení o 10%. Dámy a pánové, máme před sebou ještě dlouhou cestu, než bude letectví skutečně ekologické a zelené, ale komise je tomuto cíli plně oddána a budeme pracovat na tom, abychom zintenzivňovali své úsilí na evropské úrovni i na mezinárodní úrovni, abychom měli bezuhlíkovou leteckou dopravu. Počítáme s tím, že nám parlament v této věci pomůže. Těším se na vaše otázky a na vaše komentáře. Děkuji vám za pozornost i za ten čas navíc. Děkuji vám mnohokrát. Otevřeme tedy eh, eh, prostře, eh, dáme možnost poslancům EPP. Děkuji. Pane předsedo, děkuji, pane generální řediteli. Rád bych začal dvěma body, na kterých Eh, se spolu shodneme, je to evropské jednotné evropské nebe, to je cíl, kterého musíme dosáhnout. A když hovoříme o, neutrál, eh, o uhlíkově neutrálních technologiích a palivech, tak to jsou jediná opatření, která mohou být součástí toho politického mixu, jak říkal místo předseda Timmermans. A když eh, hovoříme o Eh, karbonovém, nízkokarbonovém palivu, tak myslím, že můžeme udělat více, protože neutrálně eh, karbonové eh, uhlíkové palivo je dostatečně silné a dostatečně pravděpodobně a můžeme dosáhnout ještě více. Pokud jde o Corsia, tak nejsme moc s ní spokojeni. Stanovisko Eh, naše výboru je vlastně stanoviskem parlamentu. Když se na to podíváme z minulosti, je zde spousta mm, nedořešených věcí, neodpovídá pařížské dohodě a nedělá to, co bychom měli dělat. Je dost důvodů pro to, abychom se zlobili, že eh, DG Move a ministři dopravy v našich členských státech se cítí chtí eh, být ministry dopravy ve smyslu ministry letectví. Eh, Eh, žádají Evropskou unii, eh, dejte nám eh, určité preference, dejte nám určité úlevy, pokud jde o povolenky a pokud jde o autobusy, tak ty můžeme ještě více zatížit daňově. A Corsia v žádném případě není dost proto, abychom splnili požadavek občanů. A pak se dostáváme taky k politické otázce spolurozhodování. A rád bych vás požádal, abyste potvrdili, že všechny možnosti jsou na stole a že pouze parlament rozhodne, co se stane s ETS. A Eh, můžeme jít k plným eh, aukcím a já bych podporoval eh, tuto linii. Ne dělat to krok po kroku, ale co nejrychleji se dostat k úplným aukcím nebo plným aukcím. A tato šance by měla být na stole. A já vás se vás ptám, zda to je vaše interpretace. A pokud ne, tak eh, jak se díváte na tento prerogativ Rady a parlamentu? Děkuji. Navrhuji, abychom eh, napředali možnost, aby položili otázky koordinátoři a potom přejdeme k dalším eh, otázkám. Takže Petr má konkrétní otázky. Juta. Děkuji, pane předsedo, a děkuji taky generálnímu řediteli. Hololejovi za to, že se dnes dostavil. Velmi si toho ceníme. Za skupinu SND je nepochybné, že boj eh, za lepší eh, ekologický stav a proti emisím je součástí eh, našeho boje je to sou, eh, jeho součástí je i letectví. Korsia je součástí tohoto problému. Vy jste zde už byl a náš výbor vyjádřil hodně znepokojení, pokud jde o navrhovaná eh, řešení. A eh, když vidíme nedávný vývoj Korzie a generálního schromáždění, tak vidíme, že ty pochybnosti stále eh, přestrvávají. Exkluzivita podle článku 18 říká, že Corsia je jediným celoevropským trhem, který, eh, na kterém se bude řešit emise z letecké dopravy. To je problém. A komise a rada teď říká, že to není problém a že není problém, aby EU protestovala nebo vznesla námitku proti tomuto znění. A proč? Já jsem no, eh, o tom nejsem přesvědčena, jak jste, se, jak jste dospěli k tomuto závěru z právního hlediska. A eh, když toto necháme, tak eh, článek 30 směrnice explicitně dává povinnost komisi informovat o tom, jak se zaměříme na dopad letectví, který nebude vyplývat se o 2 k lednu 2020 a Eh, ptám se, zda komise splní eh, tento eh, cíl, když se podíváme na hodnocení dopadu a ptáme se, zda všechna vědecká hlediska jsou v tomto procesu zohledněna. Děkuji vám. Děkuji. Nils. That's the part of Estonian I mean. Eh, když budu hovořit o z lingvistického hlediska. 4. září jsme měli eh, diskusy a vy jste hovořili o zázračném řešení. Tehdy, teď o tom mluvíte zas. A já se ptám, jak komise vlastně funguje, protože my nepotřebujeme zázračné řešení. My potřebujeme konkrétní kroky vpřed. Byli bychom velmi rádi, eh, kdybychom měli nějaké řešení. A vy jste o tom v, říjnu, eh, v září mluvil, teď o tom mluvíte zas a ani se nesnažíme vlastně tu věc problematizovat. A já si myslím, že to je buď intelektuální lenost, anebo politická neschopnost. Uh, co byste teď tady měl udělat, je problematizovat eh, řešení, eh, která zazněla na konferenci IKEA a ne eh, je prezentovat jako úžasnou věc, ve které není žádný problém, protože máme obrovský problém, který před námi leží. A pokud nebudeme tyto věci problematizovat, tak v tomto výboru nenajdete mnoho přátel. Děkuji za e, zelené pas. E, děkuji a děkuji také panu Hololejovi. E, řekl bych, že se vlastně opakujeme, ale je opravdu smutné, že kritika přetrvává a zdá se, že stále bráníte to, co se E, děje e, z globálního hlediska, že, to, že, to, že ten stav, jaký teď je, je v pořádku. Já si myslím, že bychom měli být přísnější a kritičtější, když vycházíme e, z urgentnosti omezit emise především v letectví a e, je to e, e, to téma, že to je urgentní, se ve, vašich, ve vaší řeči vůbec neobjevilo. Vy jste se zmínil pouze o tom, jak se tomu staví ICAO a to není kompliment. Já pořád ještě bojuji s tím, že v září jsme o tom hovořili a říkali jsme si, buď vzneseme námitku nebo ne. A komise byla pro, eh, rada říkala ne, rozhodněme v Montrealu. A nyní eh, přicházíte zpátky a říkáte, teď to nebyl žádný bod k diskusi eh, mm, tak omlouvám se, ale jak si to mám vysvětlit? Protože Eh, když se hovořilo o tom, o, eh, o návrhu komise, o tom pochybnostech, zda vyjádřit eh, výhradu nebo ne, tak vůbec se nezměnilo. Text je pořád stejný. A zde máme obavy, které vedou k závěru, že chceme vznést námitku. Musíme být konzistentní. Já vám plně rozumím, že nemůžete říct všechno za novou komisi, když není nová komise, ale americké Eh, aerolinie vám píší eh, dopis týkající se eh, německé iniciativy v oblasti daň, leteckých daní. A zde vidíme, jak Korsi využívá průmysl. To by vás mělo znepokojovat a okamžitě byste jim měli odepsat. zastavte to. My v Evropě máme svou vlastní odpovědnost, protože právně zde nemusí být konflikt, ale druhé, eh, eh, Korsia, Korsii politicky využívají aerolinie a tak by to nemělo být. A poslední otázka je, co budete dělat. V lednu 2020 eh, komise vydá zprávu o NCO2 emisích v letectví. Je to velmi důležité téma pro parlament, takže ten proces budeme sledovat. Děkuji za ID Tady koordinátor není, takže Alexander Vondra, EKR, taky není. Agues Silvia Modik. Děkuji, pane eh, předsedovi. Říkáte, že, nej, že Corsia je nejcennější nástroj že je to nejlepší možný nástroj, ale my chceme mít lepší nástroj je to eh, model, který nevyhovuje a my ho musíme zrušit. Musíme zrušit eh, tyto Eh, uhlíkové, eh, eh, uhlíkové analýzy nebo uhlíkové věci a vrátit se na trh. Taková legislativa, která teď je, je zavádějící a destruktivní a mnoho stran namítá, že to stejně nezabrání globálnímu růstu emisí. V roce 2020 budou emise z letectví 80 vyšší než v roce 2005 a do roku 2050 vzrostou o 300 A e, ICAO nemá žádný plán, jak ten, tento růst e, snížit. E, není používají se takové nástroje jako offsety. A snaha je taky místo paliv užívat biopaliva. Eh, může eh, biopaliva pro letectví se vyjádřejí, vyrábějí z palmového oleje a ze soji, ale víme, že to vede k eh, deforestacím, k odlesňování, takže my ztracíme na obou stranách. A my potřebujeme zabránit tomu, aby letectví spalovalo paliva je taková jako dosud. Můžeme zastavit expanzi letišť ekonomický růst není možný nebo udržitelný na planetě, která eh, má určitý rozměr. A eh, naše a, a zelená ideologie je férová ideologie. Děkuji vám. Děkuji. Po tomto prvním kole konkrétních otázek očekáváme konkrétní odpovědi od vás. Takže máte čas, ale buďte prosím konkrétní. Děkuji pane předseda. A jsem velice vděčný za všechny komentáře i otázky, které tady zazněly. I za ty kritické, samozřejmě, protože to patří k debatě, kterou tady vedeme, takže já sdílím ten pocit, že je to naléhavé. A souhlasím, že Korsia není ideálním řešením. Ale zároveň musím opět zopakovat, že je to jediné celosvětové řešení, které máme a my samozřejmě bychom se chtěli zapojit s partnery na multilaterální úrovni, na různých jiných fórech, ale bohužel to vede čas od času k určitým kompromisům. Aby se do toho zapojilo co největší počet různých stran což je také důležité. A toto je bohužel jediný způsob, jak se k této globální výzvě postavit v oblasti letectví, protože chceme, aby se, aby určité závazky učinily i jiné regiony na globální úrovni. Já jsem se pokusil už reagovat na některé věci, které tady zazněly. A vezmu to po pořadě. Uh, těm uhlíkově neutrálním palivům. Ano, máte pravdu, máme před sebou spoustu práce, není to dokonalé a já vám zaručuji, že se tím opravdu vážně zabýváme a snažíme se eh, vymyslet nějaký plán do budoucna, který také zohlední. Já jsem slyšel, co jste říkali k té udržitelné, eh, k těm udržitelným pohoným hmotám, že mohou mít také negativní environmentální dopady. My se musíme postarat, aby cokoliv, co nakonec přijmeme, bude zohledňovat i tento aspekt. Opravdu se o to snažíme a snažíme se jít cestou vpřed. Zaznamenal jsem vaši kritiku směrem ke Korsii, což pro mě není překvapivé. Vy jste vždycky tlačili eh, na větší ambice, než zatím máme a v tuto chvíli musím bohužel říci, že ta důležitá věc je, abychom se zapojili do toho mezinárodního procesu. A bez komise, bez Evropské unie, tento proces by se nevyvinul vůbec nikam. Takže já si myslím, že v tuto chvíli jsme v situaci, kdy máme 81 států, které se dobrovolně zapojili do té první fázy, což představuje 76 celkového objemu letectví a máme 95 států, které souhlasily s kořtí celkově. Takže to je velký globální závazek, který by jinak nebyl možný. A ano, my jsme se snažili na technických debatách navyšovat integritu Korsie. Snažili jsme se motivovat svoje partnery a jsme vedoucí sílou jako Evropa. A doufáme, že to brzy povede k určitým výsledkům. Teď k těm otázkám zdanění. Určitě není pochyb, že to patří do této debaty a že to je otázka, kterou máme na stole. Je zároveň jasné, že bychom si přáli, aby tady byly udržitelné alternativy i v jiných modech dopravy. Nejsou to jenom prázdná slova. Máme například CEF, což je finanční nástroj, který podporuje rozvoj infrastruktury. 75 vede k rozvoji železnic. A kromě toho máme také vodní cesty, což je další eh, ekologický způsob dopravy. A financujeme tedy v tomto případě ekologické způsoby dopravy v rámci Evropské unie. Teď k té budoucnosti zdanění. Je to jedno z témat, která, o kterých se debatuje v komisi a docela jasně jsme od nich slyšeli, že se tím zabývají. Například ve směrnici o energetice, o zdanění energetiky. A v tomto kontextu jsem si jistý, že jsou to debaty, které už se vedou v řadě formací rady, včetně ECOFINu, tak to je něco, co patří do těchto debat. A musí tedy politici učinit určité závěry a vymyslet, jak se budeme pohybovat směrem před. Takže to je debata, která skutečně probíhá v tuto chvíli teď. Eh, k té otázce těch jednotlivých možností. Možností. Máme ETS, to je otevřená otázka. Žádná jiná možnost zatím nebyla úplně vyloučena, my je zvažujeme všechny. Uh, ale nemůžu předjímat, jak se k tomu bude stavět budoucí komise a naším úkolem bude skombinovat svoje závazky společně s Korsí a můžeme samozřejmě si nastavit i vyšší ambice vzhledem ke klimatickým změnám. To bude důležitá debata ve které se musíme dohodnout, jak toho udělat více, jak se pohybovat směrem vpřed a zároveň si zachovat svůj politický prostor. Už jsem to říkal, zopakuji to. Ten politický prostor si hájíme a v rámci něj si děláme svoje vlastní rozhodnutí o tom, jak se to bude implementovat v rámci Evropské unie, v našich regionech a aby to bylo v souladu s Šikákskou úmluvou. Pak tady byla další otázka. Soulad Korsie a pařížské dohody. Uhlíkově neutrální růst eh, do roku 2020 eh, odsouhlasilo IKA a týká se to emisí z letecké dopravy. Toho růstu chceme dosáhnout skrze zlepšování technologií, provozu, udržitelných paliv a v neposlední řadě také eh, nástrojů na trhu. Eh, skrze ETS a KRSI. To jsou čtyři taková vlákna, na kterých musíme dále pracovat a kde musíme vytěžit ty výsledky, kterých jsme zatím dosáhli ve všech těch čtyřech vláknech, ve všech těch čtyřech větvích. Chceme omezovat dopad letecké dopravy. Korsi, ke Korsi se přihlásily roz, rozvojové i rozvinuté země a my se musíme pokoušet udržovat vazby mezi těmito státy. K té výlučnosti. Více než jeden z vás koordinátorů už o tom hovořil. Projednávali jsme to na této půdě a máte pravdu, jak se k tomu stavila komise. Eh, to jsme tady také prezentovali, jak to bylo před tím schromážděním na, eh, v ICAO. Ale stanovisko EU přijala rada, která potom pozměnila návrh komise, což, na což má naprostý nárok, může rozhodovat o stanovisku Evropské unie eh, oproti komisním návrhům. Takže předsednictví nás ujistilo, že si, za, že si budeme hájit svoji autonomii, svůj politický prostor v rozhodovacích procesech a komise nefunguje ve vzduchoprázdnu. V rámci vyjednávání na mezinárodní úrovni musí dělat určité ústupky v rámci toho, co má k dispozici. Takže v tomto případě stanovisko EU eh, je určeno členskými státy. Tak se tomu stalo v tomto případě. A je to v souladu s tím, jak se EU eh, e dohodla. Potom jsme na místě vyhodnotili situaci Rozhodli jsme se, že budeme hájit svůj politický prostor a politický rámec a jedna z těch liní, které jsme měli v tom stanovisku, byla bohužel překročena. Zároveň tady nebyla pochyb, že Evropská unie a že členské státy ICAO velice aktivně tlačili na to, abychom šli dál a dál v té efektivitě Korsie. budeme v této oblasti dále usilovat o výsledky. Usnesení IKEA není právně závazný dokument a tím pádem není třeba, aby členské státy mu uspůsobovaly svoji legislativu nebo EU. Zároveň to prohlášení, eh, vzhledem k té výlečnosti, vede ke globálnímu systému. Systém EU je regionální. Jednou ze zásad Chicagské umluvy, navíc, je, že každý smluvní stát si může uplatňovat svoje vlastní předpisy a právní rámec v rámci své, svojí jurisdikce na leteckou dopravu. A to souvisí i s jinými opatřeními, které máme v rámci členských států v EU. Takže já chci zdůraznit, že náš politický prostor byl stále zachován v tomto kontextu. Já se podívám dále, co jste měli. Ano. Padla tady otázka, co se týče těch ne CO2 e- efektů nebo dopadu leteckého letecké dopravy, protože máme ty eh, oxidy dusíku, máme různé eh, typy par, různé jiné plyny, které mají negativní dopad na životní prostředí. Takže v tuto chvíli vědecké poznatky těchto dopadů je, jsou střední až nízké, nebo co se týče kvality nebo kvantity. Takže my jsme zatím v komise spustila studii, která musí vyhodnotit tyto neuhlíkové dopady letectví. A zatím e, očekáváme, že zpráva přijde příští rok. Pravděpodobně ji nedokončíme do konce ledna, ale je to v něco, na čem se pracuje. A doufáme, že to bude co nejdříve. Samozřejmě, že to není úplně ideální časový harmonogram, ke spoždění bohužel dochází a my se pokusíme tomu přizpůsobit a snížit případné negativní dopady téhle skutečnosti. Dále zazněla tady otázka nebo připomínka od pana Torvalce. Já vám děkuji za tu vaši estonštinu. Já bych vám mohl možná odpovědět finsky, ale možná, že si to vyřešíme mezi sebou až na chodbě, že ano. Ano, my to problematizujeme, to je na místě v IKA. Neustále to nadnášíme ve všech debatách, to otvíráme se všemi třetími stranami i v bilaterálních debatách, během schromáždění, při každé příležitosti. Chceme toho dělat více, ano, ale zároveň musím říci, že to je multilaterální forum. A to znamená, že to máme 193 různých zemí, které mají každý, každá svůj vlastní kontext. A my se musíme pokusit získat co největší možnou většinu. A nebylo to zatím jednoduché v tom vyjednávání. To vám dokážu zaručit a můžu vám zároveň říct, že zejména čínská delegace, když se vyjadřovala, tak se k tomu stavilo poměrně kriticky. Bylo to složité v tu chvíli. Kdybych měl, tak já bych vám to rád ukázal, kdybych k tomu měl nějaký přístroj na cestování časem. Bohužel se tyto debaty neustále opakují, nedocházíme k mezinárodnímu koncenzu a máme za úkol tedy zajistit, abychom měli co nejvíce mezinárodních partnerů. Před pěti lety lidé říkali, že Corsia bude úžasná, až jedno budeme mít zavedenou a tak určitě budeme mít skvělé výsledky, skvělou integritu v těchto otázkách, protože všichni se do toho zapojí, ale dnes máme jinou realitu, všechno se to proměnilo. Očekávání jsou nyní jiná, vyšší. Očekává se, že lete, letecký sektor toho udělá více nepůjde jenom o uhlíkově neutrální růst do roku 2020. A není to jenom otázka emisí, máme i jiné aspekty, kterým se ten sektor může věnovat, aby mohl snížit svůj dopad na životní prostředí, například plasty. Těch se může zbavit, ale jsou i jiné věci. Takže my musíme na tyhle otázky tlačit. Chtěli jsme jít také za hranici těch debat na kor- o Korsi, Chtěli jsme být ambicioznější z dlouhodobého hlediska, mít jiné cíle, vyšší cíle v otázce udržitelných paliv. Jsou tedy země, které s námi souhlasí, ano, a pak jiné jsou obezřetnější. A co je tady důležité, je, že je to mezinárodní proces, který bude pokračovat. Ale my můžeme dělat více, my budeme dělat více. O tom není žádných pochyb. Dále je tady další otázka, kterou nadnesl pan místo předseda. Co se týče toho zdanění a té, toho amerického dopisu. Samozřejmě, že odvětví nebo zástupci odvětví budou posílat dopisy, budou vykřikovat všechno možné, vykládat si různé věci, jak se jim zrovna zlíbí, ale my jsme se snažili jasně říci, že takhle to není, my si to vykládáme jinak než oni a už jsem to říkal o IKA, o šikákské umluvě, o tom, že máme autonomii v rozhodování, tak to se snažíme vysvětlit i mezinárodním partnerům, jak my se k tomu stavíme. Odvětví se vždy bude snažit tlačit a protlačit to, co, nebo svoje zájmy a my se jim musíme snažit vysvětlit, co je možné a co možné není. Takže tady v tuhle chvíli můžu říci jenom to, že my na to odpovíme a odpovíme na to velice jasně. Myslíme si, že tady není žádné narušení dopravní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unii, což je jedna z těch otázek, kterou otevřeli. Teď se ještě podívám. Další věc, tomu offsettingu, eh, kompenzacím a alternativním palivům. Já už jsem to trochu nakousl předtím. Pan Wallis se k tomu vyjadřoval. Režim kompenzací je ekonomicky efektivní, je účinný, protože tady dochází ke snížením ve financích, a můžou být často méně nákladné. Nicméně efektivita offsettingu a režimu, který ho zahrnuje, záleží na kvalitě projektu, které financujeme v tom daném režimu za účelem snížení emisí. My máme technickou radu, kde máme řadu nezávislých expertů na vysoké úrovni a ti teď hodnotí kvalitu offsettingových programů, které uznává Corsia. Všechny jednotky, které používáme v těch kompenzacích, musí vyplývat z programu, které uznává Corsia. Zhodnocení potom budeme provádět pravidelně, abychom zajistili, že ta kvalita těch kompenzačních jednotek bude stále zachovaná. Takže ta technická rada bude mít svoje návrhy, uvede způsoby, seznam způsobilých jednotek ke kompenzaci a e, způsobila kritéria, která schválili experti. Ta kritéria jsou důležitá aby emise aerolinky byly správně kompenzované projekty v terénu v jiných oblastech. Aby skutečně došlo ke snižování emisí skleníkových plynů a aby se každá taková položka počítala pouze jednou. Takže to bude poměrně přísný režim. My jsme součástí těchto debat, respektive naši re- experti se do nich zapojili a chceme skutečně se postarat, aby ten proces pokračoval správným směrem udržitelnost, to je poslední bod, a její kritéria pro udržitelná paliva. Ta první fáze má tři kritéria do roku 2023. 10 úspor v emisích skrze konvenční palivy a také nesmí e, původ pocházet z vysokouhlíkového území. Rada přijala 12 kritérií udržitelnosti, Evropa je podporuje, budeme o tom hovořit v příštích měsících. Ale je to součástí určité záruky, která znamená, že se budeme snažit nedělat nic, co bude mít negativní dopady. Já vím, že jsem hovořil dlouho, ale vy jste mě vyzval, abych hovořil. Takže v druhém kolečku máme jenom pár minut na pár otázek, takže prosím. Napřed paní Deli a potom pan Oštěk. Thanks a lot. Um... Děkuji. Pane generální řediteli, já jsem právě slyšela, jak říkáte, že toho uděláte více a budete zacházet ještě dále. To je dobře, to vyžadují naše ambice, ale mám takový pocit, uh, frustrace, protože je zde takový rozpor mezi tou naléhavostí a mezi tím, co je požadováno. Snižování emisí ze všech sektorů a, a postup, eh, nebo ten postoj, že vlastně o nic nejde, je to jako vždycky. A já mám spíše pocit, že se k tomu přistupuje jako obyčejně, protože já jsem věděla, že ICAO neudělalo důležité kroky k tomu, aby začalo kontrolovat emise. Já znám lidi z tohoto odvětví, někdy říkají, že jsou takový obětní beránci. Já to tak nevnímám, protože chceme, aby všechna odvětví přispěla především v Evropské unii pokud chceme skutečně dosáhnout nulových emisí do roku 2050. A fakt, že ICAO se snažilo blokovat státy a regiony, které chtějí udělat více, aby řešili emise, to je pro mě velmi znepokojivá záležitost. A chtěla bych vidět silnější Evropskou unii. A Evropská unie podle mě musí podat nejen ústní námitku, ale formální výhradu, protože pokud chceme mít něco, co bude skutečně černé na bílém, k čemu se můžeme později vrátit, tak tak potvrdíme práva bloku regulovat emise z letecké dopravy svou vlastní politikou. Vy jste zmínil ty kompenzace v takových odvětvích, jako je třeba letectví. Viděli jsme, že se to více než zvýšilo tyto emise, emise v uplynulých 20 letech. Já si myslím, že to by nemělo ohrozit naše ambici být uhlíkově neutrální do roku 2050 a pozbuzuji Evropskou unii v tom, aby si uvědomila, že uhlíkové kompenzace nebudou stačit a musíme být mnohem ambicioznější, pokud chceme ty emise skutečně snížit. Martin Hojsík. Děkuji, pane předsedo, pane generální řediteli. To je jako poslouchat eh, někoho z paralelního světa. Nesmíme hovořit pouze o nule do roku 2050. Musíme hovořit alespoň o 55% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. A pokud jde o emise, tak letectví pouze v Evropě o čtvrtinu vzrostlo, pokud jde o emise. A to je opravdu, to mě velmi rozčiluje, abych byl upřímný. Pokud jde o závit, závazky vyplývající z Korsia a pokud jde o ty vyšší ambice, tak tam eh, se musíme rozhodně postavit eh, za ty vyšší ambice kterých nám Korsia pomůže dosáhnout. Já si myslím, že EKO a letecký průmysl na jednu věc zapomíná, ale myslím si, že naše komise na to nezapomene. Já tady slyším, že IKO začíná připravovat diskuze o konkrétních eh, cílích snižování nejsou 90. léta, je rok 2019 a mě by zajímalo, jaké je stanovisko vašeho generálního ředitelství k těm konkrétním cílům snižování emisí v ICAO a jestli by to nemělo být i součástí ETS a kdy si myslíte, že ETS v Evropě v odvětví letectví by mělo přestat dávat volný kredit leteckým společnostem, kdy budou eh, soutěžit eh, na zarovných podmínek. Poslední otázka od zelených. Eh, Jete Paulus. Já mohu ušetřit čas, protože pan Hojsík už to řekl. Děkuji. Note any už nevidím, že by se někdo další hlásil, takže ještě poslední dvě, tři minuty na odpověď. Děkuji. A děkuji znovu za komentáře, samozřejmě za otázky a za to, že tlačíte ty ambice ještě výše. Pokud jde o to, co zde říkala paní Dali, já si myslím, že si všichni uvědomujeme, že k tomu nemůžeme přistupovat eh, jako k nějaké obvyklé záležitosti. To je opravdu jasné, je to jasné všem průmyslovým odvětvím, včetně letectví. Ale já si osobně myslím, že poměrně dlouho trvalo, než si letectví uvědomilo, že právě v tomto odvětví k tomu nemůže přistupovat, jako by se nic nedělo, takovou tou metodou business as usual. A jsou zde ale teď rozdíly. Začínají to brát dnes mnohem vážněji. V kontextu ICAO musím říct si znovu, že je to orgán OSN. Je to komplikovaný orgán se 193 zeměmi a nepohybuje se nějakými mílovými skoky ku předu, dělá malé krůčky a pro nás je důležité, aby tam bylo více kroků než méně kroků. A snažili jsme se toho dosáhnout a snažili jsme se na ICAO tlačit, abychom zajistili, že udržitelnost leteckého odvětví bude vysoko na pořadu jednání. Musím říci, že současný Předseda ICAO si vytýčil velmi důležitý cíl a právě díky jeho úsilí jsme byli schopni dosáhnout před třemi lety globálního porozumění, globální dohody. A teď na to můžeme zase dále tlačit. Ty kompenzace, ano, to nestačí, pokud jde o uhlíkovou neutralitu, potřebujeme skutečné snížení v tomto odvětví, s tím souhlasím, ano a my zkoumáme nové potenciální možnosti, které by mohly být rozvinuty v rámci zeleného údělu Green Deal. A další možnost, kterou jsem zmínil, je podpora udržitelných leteckých paliv. A myslím, že to také může přinést změnu. Pokud ale uděláme dobře a pokud budeme schopni zajistit, že se to stane skutečnou náhradou kerosenu z dlouhodobého hlediska. To jsou body, které jsem zde chtěl zmínit. A znovu, pokud jde o kursy, musím říct ještě jednu věc, poslední. Podle výpočtu režim Corsia by mohl zmírnit 2,5 miliard tun CO2 a 48 miliard by mohl vygenerovat do roku 2025, takže je tam také potenciál, pokud se k tomu bude přistupovat správně. A my musíme ten potenciál, který je v rámci Corsia k dispozici, aby byl skutečně uplatněn a aby byl využit ve prospěch životního prostředí. Děkuji. Já myslím, že budeme mít spoustu příležitostí vrátit se k této otázce. Počínaje komunikací, s dělením komise o Green Deal. Samozřejmě odvětví letecké dopravy tam bude v centru zájmu. Ať už se na to díváte z hlediska ETS, z hlediska daní nebo z hlediska jiných politických možností. Děkuji. Je důležité, abychom i nadále vedli otevřenou a transparentní diskuzi s vámi, s generálním ředitelstvím MUV. A za pár dní budeme mít slyšení s novým komisařem pro dopravu, takže to bude znovu příležitost aby se parlament mohl k těmto otázkám vyjádřit. Ještě jednou děkuji. Pane předsedo, jenom na závěr bych chtěl poděkovat všem poslancům za ty tvrdé otázky a tvrdé komentáře, ale já se sem vždycky rád vracím a rád s vámi pracuji. A snažíme se tu agendu společně prosadit. Takže já budu k dispozici i do budoucna. Děkuji. Uh, Teď přistoupíme k druhé části našeho dnešního dopoledního zasedání a já bych rád přivítal předsedy nebo ředitele agentur, které spadají do naší působnosti. Vítám vás všechny. Před tím koktejlem máme ještě práci. a budeme je organizovat následovně. Na úvod dostane slovo výkonný, výkonná ředitelka ECDC paní Andrea Amon – která nám obecně představí všechny agentury, pak budou představeny agentury, které jsou užeji spojeny s životním prostředím ECHA, EFSA, EEA a potom agentury, které více souvisejí se zdravím. Samozřejmě obě dvě věci jsou propojeny. Potom budete mít příležitost klást otázky, počínaje kontaktními osobami z výboru Envy pro jednotlivé agentury. Takže nejdříve desetiminutová prezentace celého systému agentur. Slovo má paní Amon. Děkuji, dobrý den, děkuji za to, že jsem dostala příležitost představit naše agentury, našich pět agentur. Teď je to po druhé, co máme tuto příležitost na začátku mandátu výboru Envy, abychom se vám představili. A já bych ráda poděkovala předsedovi i sekretariátu za to, že to umožnili. Já jsem ředitelkou ECDC a teď zde vystupuji jako současná předsedkyně sítě evropských agentur, protože nás pět tady je jenom vlastně část. My spadáme pod výbor Envy, ale jinak je nás celkem 47. A naším cílem je vést specifické technické eh, manažerské nebo vědecké úkoly a podporovat politiku vedenou evropskými institucemi. Ráda bych zde představila takový přehled toho, co naše agentury dělají pro občany, něco, co je společné pro nás pět, abyste to neslyšeli pětkrát za sebou v těch detailních prezentacích našich agentur. Cílem je poukázat na naši společnou expertízu, na vědecký a technický potenciál, který vám můžeme nabídnout jako poslancům Evropského parlamentu. Naše expertíza, naše odborné znalosti vám mohou pomoci implementovat priority EU, například úsilí o splnění cílu udržitelného rozvoje, Agenda 2030, Evropský Green Deal a nulové znečišťování. Předseda, když byl zvolen, také velmi jasně řekl, že EU potřebuje rychleji a ambiciozněji postupovat, pokud jde o všechny body, které spadají do působnosti výboru Envy a my jsme připraveni na tom s vámi spolupracovat. Všech pět agentur pracuje na otázkách, které se dotýkají každodenního života 500 milionů lidí žijících v Evropské unii. A jsme zde proto, abychom chránili lidské zdraví, životní prostředí a aby EU byla díky nám celkově bezpečnější, zdravější a konkurenceschopnější. V jednom obrázku, kdo jsme, co jsme, jaké jsou naše oblasti práce. Vypracovali jsme tady takovýto oblak a vidíte zde určitá klíčová slova. Věda, zdraví, bezpečnost, EU expertíze. To je nejspecifičtější. Pak jsou zde léčiva, chemikálie, e, životní prostředí, potraviny, choroby. Máme různé oblasti působnosti jako agentury, ale máme některé oblasti, které jsou společné našemu způsobu práce. Všichni pracujeme nezávisle a transparentně a zapojujeme do toho zainteresované strany, občanskou společnost jako nevládní organizace, spotřebitele, pacienty a širokou veřejnost do naší práce. Naším cílem je poskytnout spolehlivé vědecké důkazy nebo stanoviska, které budou vycházet z dostupných důkazů, abychom zvýšili důvěru veřejnosti ve vědecké utváření politik. Také spolupracujeme s rozhodovacími činiteli na úrovni EU, abychom se ujistili, že regulační rámce EU fungují dobře a mají odpovídající vědecké základy. Jak přinášíme přidanou hodnotu? máme různou škálu politických priorit od biologické rozmanitosti přes oběhové hospodářství, veřejné zdraví, bezpečnost potravin, kvalitu ovzduší a vody, používání chemikálí, pesticidů a tak dále. Obracíme se na nejlepší vědce a experty z členských států. A stanoviska, která poskytujeme, tím pádem mají nejlepší možné dostupné základy. Ta naše práce umožňuje vám a politikům v EU přijímat rozhodnutí, protože máme možnost poskytnout vám širší perspektivu. Pokud jde o správná politická rozhodnutí, tak také potřebujete efektivitu, protože není času na zbyt, ani nemáte neomezené zdroje. Takže když se věci udělají jednou na úrovni EU, tak tím je získána efektivita. Místo toho, aby se to dělalo 28krát ve všech členských státech. Členské státy jsou také zastoupeny eh, v našich řídicích radách, stejně jako vy, protože máte své jmenované členy. Někteří z vás jsou zde dnes přítomni. Vaše priority usilují o to, aby život občanů byl lepší a my k tomu také přispíváme a to přímo. Občané se mohou těšit stejné úrovně ochrany, protože zajišťujeme společné normy. Agentury Envy jsou zde proto, aby vás podpořili. A děláme to různými způsoby. Sdílíme své technické vědecké poznatky. Při přípravě legislativy, kterou přijímáte, podporujeme vás údaji, které sbíráme. V průběhu implementace předpisů zase hrajeme klíčovou roli, protože pomáháme členským státům implementovat nové evropské politiky či zákony v tom duchu, jaký jste zamýšleli. V průběhu hodnocení vašich politik a programů vás zase podporujeme tak, že můžeme poskytnout zpětnou vazbu vycházející z konkrétních praktických příkladů a z údajů, které jsme se sbírali. Takže můžeme přinést eh, určité informace, na jejich základě potom formulujete své otázky a zase třeba přijímáte usnesení, pokud si to přejete a my potom také nasloucháme té zpětné vazbě. Eh, jsme vám také zodpovědní cestou formálního postupu přijímání nebo udělování absolutoria a také na slyšeních. A tady vidíte, že sdílíme priority EU. My kolegové se zmíní o těch specifických tématech pro jednotlivé agentury a uvedou příklady naší úzké spolupráce. Poskytli jsme vám také určitou eh, základní informaci o našich agenturách. Ty už byste měli mít k dispozici tyto informace. Můžete se na ně také podívat, můžete je sdílet na webových stránkách Envy. Produkovali jsme to pouze digitálně, protože jsme nechtěli nic tisknout. Tady máte naše kontaktní údaje, jsou na webových stránkách Envy a jsme vždy ochotni s vámi spolupracovat, takže nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na úzkou a intenzivní spolupráci. A to nejen prostřednictvím našich nových kontaktních europoslanců. Děkuji vám. A ráda bych zopakovala to, co říkal předseda, že všech pět agentur organizuje po zasedání výboru dnes dopoledne takovou malou recepci a všichni jsou pozváni. Děkuji. Thank you <coughs> very much. Děkuji vám. Nyní tedy vyslechneme eh, prezentaci tří agentur. Začne Echa. Yes, thank you very much. Uh, Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, vážení přítomní. Velmi rychle uvedu Evropskou chemickou agenturu. Evropská chemická agentura funguje společně se svými partnery, což znamená do velké míry s členskými státy, komisí, parlamenty a také s našimi institucionálními zainteresovanými stranami, které eh, tedy eh, zástupci průmyslu, nevládními organizacemi, eh, vládami a také různými organizacemi, které reprezentují blaho zvířat a tak dále. My se věnujeme chemikáliím, máme vliv na, na celou řadu legislativy týkající se chemikálí. Je to zde na tomto slajdu a cílem je zabezpečit bezpečnost a tím chránit eh, eh, pracující spotřebitele, když používají chemikálie eh, i uživatele, kteří jsou vystaveni třeba nevědomně. A je a přispíváme tím k politice a k biodiverzitě vzduchu vody i půdy, abych jmenoval alespoň něco. Naše práce je orientovaná především na Evropskou unii, ale máme taky řadu úkolů, které přispívají, přispívají eh, k mezinárodní chemické agendě. Naše práce týkající se bezpečnosti. V této oblasti velmi přispíváme k dobrému fungování vnitřního trhu eh, a eh, k zajištění spravedlivé Eh, konkurence eh, v Evropě. A eh, v, oblasti bezpečnosti vnitřního trhu se zaměřujeme na inovativní chemický průmysl a prostřednictvím faktu, že chemický průmysl je průmysl průmyslů, tak přispíváme k inovaci ve výrobním průmysl, ve výrobních průmyslech obecně. A díky inovacím a bezpečnosti také přispíváme ke konkurenceschopnosti nejenom chemického průmyslu v Evropě, ale i jiných průmyslových obětví obecně. Naše eh, přidaná hodnota naší agentury v této velké mašinérii Eh, konkurenceschopnosti, inovací a vnitřního trhu se projevuje eh, prostřednictvím multiplicity eh, chemické legislativy, zajištění synergií mezi jednotlivými předpisy, což zvyšuje ochranu a přispívá k další inovativní konkurenceschopnosti na našem trhu a pro občany je daleko ještě důležitější nejnovější, že eh, chceme, nebo že se snažíme zajistit, aby byly tyto předpisy, eh, eh, aby mezi nimi byla synergie. Základ naší práce je jsou naši lidé, naše vědomosti, naše zkušenost. A zkušenost a kromě eh, té zkušenosti a eh, znalostí vycházíme z obrovské databáze chemikálií. Tam přispíváme nejenom my, ale všichni, kteří eh, pracují s chemikáliemi a e, tím také přispíváme ke konkurenceschopnosti a inovacím tím faktem, že mohou databázy používat. Máme velmi konkrétní kompetence řízení dat, hodnocení chemikálií, e, e, řízení rizik chemikálií a řízení socioekonomického dopadu eh, rizik i řízení chemikálií. A my velmi dobře víme, že chemikálie je záležitost, která eh, dělá starost eh, občanům. Ukázalo se to v v různých průzkumech uskutečněných v různých zemích a proto se snažíme přispívat k tomu, abychom se zaměřili na to, co dělá starost občanům. Tím, že zvýšíme eh, jejich kompetence ve smyslu, že toho budou více vědět o chemikálích, o tom, jak je bezpečně používat. A všechno to děláme transparentně, abychom mohli naše občany eh, ujistit, že eh, že vycházíme ze silné eh, a seriózní vědecké základny. Naším cílem je nejenom eh, efektivně implementovat všechny ty technické a vědecké aspekty, ale snažíme se být připraveni a být eh, na místě z politického hlediska, když je třeba z politického hlediska zahájit nějakou akci. Takže my jako agentura jsme připraveni, pokud byste nás potřebovali jako instituce. A další dva slajdy ukazují, kde jsme v tomto procesu. Samozřejmě máme agendu oběžné ekonomiky. My předpokládáme, že se eh, protlačí během tohoto legislativního eh, období. Teď je to taková velká záležitost a je to velká priorita ze strany eh, prezident eh, ze strany komise a eh, zdůrazňuje to její předseda. Oběžná ekonomika je zcela zásadní. Oběžnost znamená oběh materiálů a všech materiálů vyroběn, vyrobených z chemikálií. Takže my se nejsme zapojeni v oběžné ekonomice, ale eh, eh, nebo, eh, běžná ekonomika je zapojená v EKA každý den. A chemický průmysl bude hnacím motorem řešení ekonomicko-sociálních řešení. Takže toto nám umožní i řešení eh, pro klimatickou změnu. A ta řešení musí být ale bezpečná. A my jako agentura eh, k tomu musíme přispět svou znalostí, svojím kompetentností, tím, že eh, jsme v oběžné ekonomice a že poskytneme ten takzvaný dobrý díl. My se zaměřujeme eh, na práci v mnoha linie, eh, v naší agentuře, která jde mnoha liniemi. A víme, že eh, mnohem snáze můžeme okamžitě přijmout a zapojit, zahrnout do své práce novou Eh, nové činnosti kdy na základě eh, předpisů. Takže využijeme té synergie, abychom pracovali rychleji než v minulosti a kromě toho se jako agentura budeme zabývat nejenom jednou látkou, ale eh, skupinami látek. Už se snažíme to dělat systematicky a teď to ještě zdůrazňujeme. A naším eh, velkým aktivem jsou taky naši lidé. Zkušenosti a znalosti eh, našich lidí, našeho personálu, kteří všichni pracují eh, ve prospěch udržitelnosti chemikálí, ve prospěch našich občanů a našeho životního prostředí. A tím bych chtěl zakončit prezentaci své agentury. Děkuji. A nyní přejdeme na EFSA pane předsedo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení poslanci a poslankyně, mám příležitost vám představit mm, Úřad pro bezpečnost eh, Evropský úřad pro, pro bezpečnost potravin a Zaměřím se na to, co vidíte tady vlevo vpravo, eh, což je věrohodná věda, důvěrohodná věda pro bezpečné potraviny. To je naše základní věc. My říkáme, když to není bezpečné, není, nejsou to potraviny. Čili všechno začíná bezpečností potravin. A my konstektualizujeme bezpečnost eh, potravin, eh, do zdraví, eh, životního prostředí a udržitelnosti. Takže toto je úvodní bod, ale je třeba ho vidět v rámci zdraví a udržitelnosti, jak vyrábíme potraviny. V budoucnosti budeme potřebovat daleko více lidí pro 10 miliard lidí, jak ty potraviny děláme bezpečně a udržitelně. Takže důvěryhodná věda pro bezpečné potraviny rodiny je zcela zásadní věc. My jsme jakými poradci týka, kteří eh, radí na základě eh, důkazů, které máme. A když se podíváme na eurobarometr, na eurobarometr, kde jsme se ptali, co sledujete, když nakupujete, tak bezpečnost potravin nebyla eh, problémem pro evropské potraviny. Je zhruba jenom 25 evropských občanů považovalo bezpečnost potravin za závažnou věc, když nakupují. A to je dobré, aby si uvědomila, eh, nebo dobré dobré východisko pro eh, státy, pro komisi, pro eh, členské státy, pro EFSU. A co děláme? Zde vidíte, že neděláme mnoho věcí, ale děláme tyto věci v rámci mnoha legislativ. Máme 30 předpisů, v rámci kterých poskytujeme poradenství eh, odborníkům i eh, politikům týkající se bezpečnosti potravin a krmiv je to e, přístup od e, farmy až po vidličku. Je to, zabýváme se, je to, e, pracujeme v oblasti biologického systému, ekonomického systému i sociálního systému, tak, abychom mohli produkovat Eh, potraviny. Eh, bezpečně a udržitelně musí se systém především ekonomický změnit. Jsou zde i rizika v potravinovém řetězci a sdělování těchto rizik je další naší prací. Je to právní povinnost, ale je dobrá, abychom poskytovali srozumitelné a včasné, včasné informace o rizicích v, v eh, potravinovém řetězci jak evropským občanům, tak médiím výzkum a vědecká spolupráce. My nemůžeme fungovat bez spolupráce s členskými státy. Členské státy nám poskytují své experty. Eh, členské, eh, experti členských států jsou součástí nebo jsou členy našich panelů a umožňují, díky jim můžeme dělat svou práci. A teď eh, na jakém základě děláme svou každodenní práci. Každý den hovoříme o energii a o, pro zajištění eh, nejlepší eh, nejlepších a bezpečných potravin pro Evropu. Je to naše povinnost a je to taky náš závazek poskytovat co nejlepší vědecké poradenství. Dále eh, zabývat se i inovacemi průmyslový eh, potravinářský průmysl se neúnavně proměňuje. A my eh, zde máme různé směsi, máme zde nanomateriály, jsou zde eh, nové technologie, o kterých to je. My potřebujeme spolupráci jako základní DNA toho našeho organismu. A chtěl bych zdůraznit poslední dvě hodnoty, kterými je nezávislost. Máme právní povinnost poskytovat nezávislé vědecké poradenství politikům tak abyste mohli správně rozhodovat eh, v oblasti eh, potravinové bezpečnosti a udržitelnosti životního prostředí. A děláme to otevřeně. Otevřenost je pro nás základní věc. Jsou to dvě věci eh, Eh, otevřenost jako takovou transparentnost a eh, věnování se té činnosti. Eh, EFSA dostává nové úkoly, ale, potřebu, ale má také nové zdroje a potřebuje je. A já bych vás tedy požádal o podporu, až se bude s FFS jednat o financování EFSI, abych, abyste nás podporovali, protože potřebujeme udělat velký skok ku předu, abychom eh, ještě eh, otevřeněji, transparentněji eh, a rázněji mohli dělat své analýzy. Vy jste naši zákazníci. Většinu práce děláme e, e, pro Evropskou komisi a e, Evropský parlament nás může taky úkolovat. A my už se tomu taky věnujeme. Jedna, jeden, ten, jeden ten úkol se týká zdraví včel a máme dva mandáty, které se týkají na farmách chovaných králíků. A to tedy zahrnuje, nebo je v té oblasti blaha zvířat. My také eh, můžeme dostávat otázky od členských států, to se často neděje. A pokud se nás nikdo neptá a my si myslíme, že věc je důležitá, eh, tak eh, se připravujeme pro možné další otázky a ptáme se sami sebe, co se může objevit co může, takže e, tam začíná naše vědecká práce, naše hodnocení, e, na jehož základě poskytujeme vědecké poradenství a komunikujeme s e, manažery rizik na evropské úrovni. A kdo v EFSA tuto práci dělá? Máme zhruba 500 lidí, ale máme 10 vědeckých panelů, které se skládají zhruba z 20 expertů z celé Evropy. Začíná to zdravým rostlin, ochranou rostlin, GMO, eh, eh, eh, krmivy pro zvířata, zdravým zvířat, biologickými riziky, chemickými kontaminanty, přídatnými látkami, balením, výživou Vidíte, že pokrýváme celý potravinový systém. A když se podíváme na nově se objevující rizika, tak EFSA se snaží zjistit, jaká mohou být nová rizika vzhledem eh, k klimatickým změnám, vzhledem k migraci, vzhledem k inovacím potravinářském průmyslu. Kam eh, jak se, jaká rizika se mohou objevit a jak se na ně připravit, protože připravenost, připravenost je taková ta eh, podkladová báze, která se objevuje ve veškeré naší práci. A všechno toto, když se podíváte na nás zpět, eh, tak my všichni vytváříme jedno zdraví na jedné planetě a já bych vám za to chtěl poděkovat. Výborně. Takže se zdá, že jsme velice připraveni pokračovat dále. Poslední prezentace, která nás čeká pro tuto chvíli, než vám předám slovo, vážení členové, je Evropská agentura pro životní prostředí a její ředitel. Děkuji. Je pro mě ctí tedy představit práci Evropské agentury pro životní prostředí. Letos slavíme 25. výročí a naším prací je přinášet poznatky, které souvisí s klimatem a životním prostředím našim politikům. Chceme také jim pomoci čelit klimatické výzvě v těchto oblastech. Za těch posledních 25 let jsme se věnovali následujícímu. Poskytujeme informace ve správný čas, jsou spolehlivé a zacílené a relevantní. Pomáháme tak politikům a evropským občanům, aby mohli dělat rozhodnutí, která budou založena na vědeckých poznatcích. Spolupracujeme i s dalšími výbory Evropského parlamentu, kromě Envy, Pracujeme pro deset různých služeb komise, dáváme samozřejmě přednost DG Envy a DG Klima, ale také pracujeme s členskými státy poměrně úzce. Podílíme se na politikách o kvalitě vody, kvalitě půdy, zprávě odpadu a tak dále. A pak máme ještě další otázky, jako je zdraví a životní prostředí a spolupracujeme s některými kolegy, kteří jsou tady dnes také přístomní. Uh, Zapojíme se do globálních otázek, jako je klima, ale také udržitelný rozvoj a cíle udržitelného rozvoje. A já bych chtěla zdůraznit, že máme silnou síť členských zemí. Máme 28, ale dalších 11 členských zemí a společně s nimi spravujeme síť expertů, kterých je přes 3 tisíce. Tito experti svádí dohromady ty nejlepší vědecké poznatky, které jsou navázány na evropské aky. Jeden z největších pokroků v posledních letech ve vědeckém společenství je, že chápeme, že problémy a řešení musíme brát jako systémy na systematické úrovni. Když se podíváme na problémy, kterým čelíme, tak je zjevné, že máme závažnou klimatickou krizi, ale zároveň stále více chápeme, že biologická rozmanitost je úzce navázaná na klima. A také to funguje opačným směrem. Neudržitelné využívání zdrojů má také svoje dopady a to začínáme také chápat. A to sdělení je jasné. Máme naléhavou situaci, se kterou se musíme vypořádat – už došlo k některým nezvratným změnám a došlo k přelomovým okamžikům a všechno je to propojené. V tom předchozím kolečku jste hovořili o tom, že se věci dělají tak jako obvykle. A já z hlediska životního prostředí a, kl- a z pohledu klimatu tady už není nic obvyklého. Teď už je všechno naprosto neobvyklé, úplně stejně jako je tomu v dopravě. Takže když to budeme řešit systémově, tak si uspořádáme poznatky a navážeme je na politiku taková, takovou, jaká by měla být, ať už je to na úrovni energetiky, potravin nebo dopravy. Když se podíváme na politickou agendu, co by to mohlo znamenat, tak máme ten zelený úděl a politické pokyny nové paní předsedkyně von der Leyen, což je navázáno na existující politický rámec a ambice my všichni můžeme na tom pracovat. To schrnutí té agendy vypadá zhruba jako naš, naše práce asi tak na rok. Všichni se věnujeme klimatu a energetice, přinášíme data a informace o obnovitelných zdrojích, skleníkových plynech a energetické účinnosti, což je důležité, aby náš kontinent byl klimaticky neutrální. Pracujeme na strategii pro biologickou rozmanitost, eh, připravujeme se na COP, kdy je ambicí přinést novou strategii pro netoxické prostředí. Jsme takovou eh, databází pro strategii a pro eh, směrnici o znečištění vody. A bioekonomika je pro nás také důležitým tématem. Zabýváme se biomasou a jejím přínosem pro společnost. Je to všechno navázáno i na další politická opatření a všechno to souvisí také s oběhovým hospodářstvím. Teď k eh, iniciativě udržitelných financí. Máme návrh a máme k tomu také centrum, které se zabývá udržitelností finančního sektoru a my s ním spolupracujeme, abychom přinesli určitou důvěryhodnost těm tvrzením o klimatu. Takže na tom spolupracujeme poměrně úzce. Na té agendě udržitelnosti. Všichni znají zprávu IPCC, a všichni znají také IPPS, panel o biodiverzitě a ekosystémech. To je práce, na které se také podílíme poměrně intenzivně, ale každých pět let Evropa svádí dohromady svoje nejdůležitější poznatky a z toho potom vychází zpráva SOER. Ta vychází každých pět let a rozdíl oproti ostatním zprávám je, že my explicitně navazujeme svoji politickou agendu na tyto problémy. Takže tady zdůrazňujeme takové zhodnocení aktuální situace. Když se podíváte na cíle 2020 pro Evropu, tak je to převážně červené a žluté. To znamená, že jsme pozadu a potřebujeme k tomu poznatky, které nám pomohou vytvořit novou ambici na rok 2030 a na rok 2050. Momentálně máme zprávu 100R v tisku. 4. prosince ji zveřejníme zde na radě v Bruselu. Pan předseda už se zavázal, že tam bude přítomen, za což mu děkuji. Máme tady i komisaře, který tam bude zastoupen a máme celé předsednictví. Takže v této zprávě, o co se snažíme, je přinášet základní analýzu pro zelený úděl, který bude ambiciozní, bude sloužit Evropě a bude zdůrazňovat její odpovědnost pro celý svět. Zároveň hovoříme o dynamice transformativní změny, kterou potřebujeme k tomu, abychom se vydali správným směrem. Ty zprávy, ty sdělení jsou poměrně jasné potřebujeme učinit veliké pokroky a tak, jak to děláme teď, tak do roku 2030 a do roku 2050 nic nenaplníme. Takže potřebujeme k tomu přistupovat jinak a využívat poznatky, které pomohou současné politice, ale také politikám, která budeme, které budeme potřebovat do budoucnosti. To je ta práce, o kterou se my snažíme v rámci naší agentury. S radostí s vámi spolupracujeme, rádi zveme svoje, vaše zpravodaje, aby se k nám přišli podívat a my se je snažíme informovat, vybavit je těmi nejlepšími informacemi, kterými můžeme. Máme vědecké sítě, které pro vás mohou být užitečné. A také bych tady chtěl zdůraznit, že spolupracujeme s kolegy, kteří tady sedí u stolu, abychom vytvořili takovou perspektivu jedna planeta, jedno zdraví. Bernaturus EFSA hovořil o tom, že očekává, že debaty MFF budou, eh, povedou k nějakým dalším zdrojům a víceletém finančním rámci povedou k dalším zdrojům pro jeho agenturu. My patříme mezi agentury, které mají spíše snižování prostředků, bohužel. Je to kvůli politickým prioritám do budoucna a opravdu bych se rád přemluvil v parlamentu, aby dále působil tím pozitivním směrem eh, na ty lepší závazky pro agentury, které odvádí tuto práci, kterou potřebujeme, abychom naplnili svoje politické závazky našim občanům v Evropě. Děkuji. Thank you very much. Thank you. I take your point. Děkuji. Já s vámi souhlasím, když říkáte, že nic obvyklého tady nemáme. Máte pravdu. Teď předám slovo kontaktním osobám v Envy a zahájíme tímto debatu. Nejprve Renu, děkuji. Je pro nás potěšením vás tady přivítat. Eka je určitě, nebo ECHA je agentura, která má důležitou roli nejenom při zprávě a řízení chemikálií, a chemického průmyslu, ale hraje svoji roli také při ochraně životního prostředí. Snaží se také o náhradu nebezpečných látek a co mě scházelo v té prezentaci je náhrada nebo za, nahrazování nebezpečných chemických látek. To není jenom otázka zdraví a životního prostředí. Je to také hybná síla inovace, protože tím vzniká mechanismus, který potom bude motivovat a přinese pří, příležitosti pro podniky, které se tak dozví, že když budou mít bezpečnou alternativu, tak jim vznikne nová nika na trhu. Když se díváme do budoucnosti, tak si myslím, že je důležité se zamyslet nad tím, jak ty látky chemické, jak s nimi budeme nakládat. Protože máme řadu různých legislativních opatření, které k tomu přistupují tak eh, kousek po kousku ať už jsou to chemikálie, které přichází do kontaktu s potravinami, případně eh, různá opatření související s kosmetikou. Eh, samozřejmě to souvisí i se zeleným údělem, který je důležitý. Co bude důležité, si myslím, je, že potřebujeme mít agenturu, která bude mít prostředky k tomu, aby zvládla budoucí výzvy, protože aniž by byla kvalitně regulovaná, tak eh, náš trh nebude konkurenceschopný. Děkuji vám. Kontaktní osobou pro EFSU je Simona Bonafy, takže ji zastoupí někdo jiný. Děkuji. Děkuji i panu řediteli. V první řadě se chci omluvit za naší kontaktní osobu, paní Bonafe za to, že tady dnes není. Byly to nepředvídané okolnosti, nicméně vám chci poděkovat za tuto prezentaci, protože nám pomáhá pochopit zásadní úlohu, kterou hraje EFSA v bezpečnosti potravin pro evropské občany. Po dohodě, které jsme dosáhli letos o revizi obecných předpisů o potravinách, tak EFSA projde také velkými změnami v příštích letech. Mezi její nové úkoly se chci soustředit zejména na transparentnost a důvěrnost. Předpisy v této oblasti se liší podle toho, jaké oblasti nebo pod oblasti se to týká. A s novými předpisy se budou zveřejňovat všechny aplikace, které se schválí nebo, je, nebo se považují za přípustné. EFSA kromě toho vytvoří databázy pro studie komise, kde podpoří aplikace. Také vznikne řízení před přihláškou. Může také vydávat poradenské nebo rady žadatelům. Mě by zajímalo, jaká opatření podniká EFSA v tuto chvíli, aby změnila on, on organizační strukturu, tak aby splnila tyto úkoly. A další věc. Myslíte si, že navrhovaný rozpočet bude dostatečný, abyste byli schopni naplnit nové úkoly agentury EFSA. Ještě by mě zajímalo, kromě toho, jak se díváte na to, že Evropa nedokázala omezit užívání pesticidů od poloviny 90. let. Pokud, ne, pokud máte nějaký názor na e, sladění rizikových ukazatelů e, jednotlivých pesticidů, tak to by mě také zajímalo, protože to je důležitý aspekt potravinové bezpečnosti. Dále, jak se stavíte k harmonizaci rizikových indikátorů? Je to něco, s čím je možné dále pracovat? Co vyhovuje požadavkům? Děkujeme a za EEA Itapalus. Za zelené. Too well hidden. Thank you very much for the Děkuji za prezentaci. Já jsem zjistila, že EEA tedy překládá nějakou zprávu každých pět let. Tomu tak skutečně to je pravda. Je tam nějaký přehled celého systému a všeho, co se děje. A těch pět let, to, do, to tedy je stejné jako náš mandát, takže my budeme mít radost, že tu zprávu dostaneme, bohužel to bude jenom jednou. Je tady, bude tady nějaká příležitost dostat nějakou možná předčasnou zprávu nebo zprávu z poloviny období, jenom abychom, byli, abychom měli aktuálnější informace. Děkuji vám. Děkujeme. Teď dám slovo lidem z publika, než zodpovíme všechny otázky. Děkuji za slovo. Já bych v první řadě chtěla říci, že jsem velice ráda, že získávám nějakou představu o vaší práci, že se dozvídám více o jednotlivých agenturám, které pomáhají Evropské unii v přípravě legislativních opatření. Náš výbor je poměrně, má poměrně široký záběr a já jsem novou členkou tohoto výboru. A proto si často říkám, koho bych se měla na co zeptat, na koho bych se měla obrátit, když řešíme různé otázky. Lobbysté se také zasazují poměrně silně v Evropském parlamentu a hájí také různé zájmy. Takže teď se cítím o něco volněji, protože vy jste všichni poznamenali, že vaše práce je nezávislá a že je profesionální. Často si totiž říkám, jaký je základ pro naší legislativu? Připravujeme ji jenom jako úředníci nebo se na ní podílí i experti? Proto mám tedy radost, že zjišťuji, že máme řadu odborníků na vysoké úrovni ve vašich agenturách, protože naše legislativa by se měla opírat o co největší, nejhlubší znalosti. A zároveň je pravda, že parlament přijímá i politická rozhodnutí. A ta musí být v souladu s tím, co říkají experti. Legislativa často podléhá i politickým vlivům, to je pravda. Nicméně mám v každém případě radost, že se dozvídám o tom, co dělají vaše agentury a nyní už vím, na koho se mám obrátit, když potřebuji nějaký odborný názor, když vypracovávám stanoviska. Takže agentury jsou dobrým základem pro naší práci. A já doufám, že i vy ve vaší práci budete brát v potaz, co dělá parlament. Děkuji. jsem se hlásil k dalšímu bodu. Uh, it's this one for you. So I... Uh, Takže vy, Aně, za zelené. Ano, děkuji. Já mám otázku na EFSU a jednu na ECHO. Začnu ECHO. Pane Hansene, my jsme se viděli včera na takové zajímavé akci endokrinních eh, endokrinně účinných látek a to je jeden z největších překážek naší generace. Je to jeden z největších problémů i pro budoucí generace. Ten, pro, ten pokrok je zatím velice pomalý a jak bychom ho mohli urychlit? Když se snažíme látky EDC zakázat a e, vyloučit je ze všech látek, na které narážíme v každodenním životě. Možná, že by to chtělo nějaký soustředěný přístup. E, abychom se vyhnuli nějakých, nějakých, nějakým nevhodným nahražkám. jako už jsme, jsme toho byli svědky v minulosti. Jaká řešení bychom měli zkoumat? Váš kolega z EEA hovořil o tom, že potřebují vyšší navýšení prostředků, což naprosto chápu. Je tomu tak i v případě ECHY? Potřebujete rozšířit kapacity, abyste byli schopni jednat rychleji v takových důležitých otázkách? A teď otázka pro EFSU. Já mám obavy z mnoha spoždění a prodlužování v procesech schvalování pesticidních látek. Často máme proces z roku 2003, který už byl pětkrát prodloužen, protože ještě nedošlo ke přehodnocení nebo opětovnému zhodnocení. Často jsou to látky, tyto pesticidy, o kterých víme, že způsobují endokrinní poruchy, jsou karcinogenní, mutagenní a tak dále. Takže někdy tomu spoždění dojde kvůli eh, danému členskému státu, ale i ve vašem zhodnocení dochází k, ke spožděním. Co potřebujete k tomu, abyste mohli ten, tento problém napravit? Můžete nám vysvětlit, proč jste nezveřejnili stanovisky o kocepu? Protože vy jste o tom hovořili ve veřejných konzultacích již v dubnu 2018. Vyšlo zhodnocení rizika. Příslušný výbor skončil nebo uzavřel letos v únoru a uh, uzavřel nebo vynesl názor, že to je mykotoxická látka. Takže můžete nám vysvětlit, proč tady dochází k neustálému spoždění. Děkujeme. Za EKR, pan Fioky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji předsedům agentur za jejich prezentace. Veřejné konzultace jako nástroj jsou poměrně silným demokratickým nástrojem a já si myslím, že to je mocný nástroj i k tomu, abychom mohli sbírat data zásadním způsobem ze sociálního, ekonomického i vědického hlediska. Je to přínosné. Jediná taková kritika, kterou k tomu můžu mít, taková námitka je, že větší nevládní organizace, asociace a lobbysté mají přístup k takovému nástroji poměrně snadno, zatímco eh, jednotliví občané, jednotlivci s tím mají potíže. Těžko předávají svoje názory během veřejných konzultací a je to zejména kvůli nedostatečné komunikace mezi orgány. Vím, že je to složitý eh, problém, těžko se řeší, ale myslím si, že bychom to měli zdůrazněvat, klást na to důraz a získávat co nej, největší zpětnou vazbu. Thank you for the greens. Za zelené Margaret Auken. My, eh, pokud jde o agenturu pro životní prostředí, my vás eh, plně podporujeme. Je dramatické, že dojde ke snížení rozpočtu. Já bych ráda věděla, a je moje chyba, že to nevím, ale vy předkládáte tu strategii pro plasty z vaší perspektivy. Já jsem se setkala s agenturou před několika lety a i když jsme měli plasty na pořadu jednání v parlamentu, tak eh, v agentuře nebyla žádná strategie pro plasty. Já vím, eh, že je to jedna z oblastí, jako je třeba odpad a tak dále. Vím, co děláte pro biologickou rozmanitost. A myslím si, že by bylo opravdu důležité, abychom v tom, co děláme, dostali podporu taky od EEA. Eh, e a byl by to také silný argument, aby se tím posílili ekonomicky vaše možnosti. Děkuji a já jsem se také zařadil na pořad řečníku, na seznam řečníků jako poslední, ale ještě tady někdo je, takže já půjdu až po vás, prosím. Mnoho, ještě mnoho dalších. Jite Paulus a potom další. Děkuji. Já mám více než jednu otázku. První je pro agenturu EFSA, protože spolu podepsali dopis pro vás, která se týká této otázky. Nebo já jsem spolu podepsala s vámi ten dopis, který se týká střetu zájmu. Protože pokud vím, ILSI není nahlížen jako subjekt ze soukromého sektoru a EFSA ano ze strany VTO. Takže by mě zajímalo, jak to vypadá s touto skupinou lobbystů, která je financována průmyslem, protože kdyby oni byli klasifikováni jako nezávislí experti, to by mě trošičku znepokojilo. A potom na svém slajdu jste měli informace o připravenosti na rizika. A EEA také hovořila o krizi biologické rozmanitosti, takže by mě zajímalo, jakou roli to sehrává ve vašich příštích scénářích když třeba dochází kvůli krizi biologické rozmanitosti, eh, k zhoršování kvality půdy, protože tam jde taky o mikroorganismy a tak dále. Jak to ovlivní naše potraviny? Nebo způsob, jak můžeme se věnovat zemědělství? Nebo jak se mohou šířit eh, Eh, různé choroby a škůdci, protože už zde vlastně nebudou ti přirození predátoři. A potom další věc. Mě velmi znepokojuje financování důležitých agentur, takže by mě zajímalo, zda by nebylo nejjednodušší a nejspravedlivější nebrat si více peněz z evropského rozpočtu, ale zvýšit poplatky především pro ty podniky, které poskytly neúplné materiály. Děkuji, pan Sinsič. Děkuji, pane předsedo. Já vidím, že je tady velká diskriminace, pokud jde o rovnost, pokud jde také o bezpečnost potravin v Evropě. U nás eh, v Chorvatsku máme často na trhu potraviny špatné kvality, například eh, maso, které nemůže být vůbec prodáváno v jiných zemích, se potom uvádí na chorvatský trh. Jak je to možné? Opakovaně dochází ke skandálům, pokud jde o masové produkty. Hovořili jsme o tom pouze eh, na okraji, nicméně toto téma musí být začleněno. Vidíme to třeba u Nutely. My jsme diskriminováni. Když se podíváte na německou Nutelu, tak ta je mnohem lepší než to, co se prodává na našem trhu. Je to opravdu obrovský rozdíl, který jsme pozorovali. Takže bych se rád eh, zeptal EFSA, jaká opatření přijímá, aby se skoncovalo s touto diskriminací, s touto nerovností. Myslím si a myslím si, že si to myslí i všichni ostatní, že všechny země by se měly být rovny a nikdo by neměl fungovat jako odpad, eh, skladiště odpadu pro produkty, které nemohou být vyváženy někam jinam. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Ne, takže má otázka pro ECHA a EFSA pokud je o ten koktejlový efekt, protože lidské tělo není fragmentováno na různé molekuly a substance, takže jak můžete sladit to, že je dobré jít do hloubky molekula od molekuly, substance od substance v rámci vaší oblasti, abych tak řekl, ale když se potom podíváme na jedno zdraví jako celek, tak je to prostě jedno zdraví. A bylo by potřeba, co by bylo potřeba pro vás z technického hlediska, možná také z politického hlediska, abyste mohli postoupit vpřed u této tak důležité otázky. To je pořád taková eh, nová hranice, pokud chceme skutečně vážně přistupovat k dopadu chemických látek na lidské tělo. Takže bych vás poprosil, abyste zodpověděli ty velmi konkrétní otázky, které zde zazněly. Možná bychom mohli začít u EEA a pokračovat v opačném pořadí. Děkuji, pane předsedo, děkuji za otázky. Otázka o té zprávě jednou za pět let. My děláme asi 40 zpráv každý rok, ale zcela v souladu s tradicí organizace, které pracují na různých otázkách, eh, tak eh, jednou za několik let eh, spojíte veškeré své znalosti dohromady, dělá to prostě každý, dělá to UNEP, dělá to i celá řada dalších orgánů, takže taková je i naše tradice, ale máme každoroční zprávu o kvalitě ovzduší, o klimatických změnách, o kvalitě vod, o biologické rozmanitosti. To děláme každý rok. Také máme platformy, které neustále aktualizují informace o kvalitě vod, například o biologické rozmanitosti, o přizpůsobování klimatu a tak dále. Tam jsou neustále přidávány aktuální informace a také hodně jsme investovali do, abych tak řekl, jiného způsobu, jak se dostat k občanům. A to jsou takové mapy, kde někdy každou hodinu můžete vidět aktuální informace a můžete se podívat na jakékoliv město, které má více než 10 000 obyvatel. Můžete kliknout na mapu a vidíte tam kvalitu ovzduší, stav kvality ovzduší z monitorovací stanice a dochází k předávání údajů v reálném čase. Také nás posilují investice do Kopernikus, protože Evropa investovala miliardy do nejlepšího pozorovacího systému na planetě a ten eh, má obrovský potenciál, pokud jde o poskytování údajů. To je mnohem přesnější než eh, to výroční sbírání dat, které jsou nám eh, posílány z určitých zemí. Takže děláme mnohem více než zprávu, jednu zprávu jednou za pět let. Otázka ke krizi biologické rozmanitosti a zemědělství. To nebylo přímo určeno nám, ale my děláme zprávu o biologické rozmanitosti a je jasné, že hlavní tlak v Evropě, pokud jde o biologickou rozmanitost, tak to je teď ten zemědělský systém, za druhé fragmentace krajiny a za třetí neustále znečištění. A všechno to, co bylo zmíněno v té otázce, v těch otázkách, které zde zazněly, a situace je taková, že v roce 2000 EU slíbila, že do roku 2010 zastaví ztrátu biologické rozmanitosti. Teď slibujeme, že to bude do roku 2020 a to se taky nestane. A jedeme do Kunmingu a tam nemůžeme s důvěrou a důvěrhodně říci, co uděláme do roku 2030. My musíme řešit eh, ty hlavní příčiny ztráty biologické rozmanitosti. Mezi jiným tedy zemědělské systémy a tam ta politika, která podporuje a dotuje zemědělství, jasně sehrává svou roli. O tom už jsme hovořili v několika našich zprávách. Myslím si, že to byly ty hlavní otázky, které... Ještě, ještě strategie o plastech, omlouvám se. Jak víte, my nejsme komise, takže my nemáme právo iniciativy. My pracujeme s komisí v oblasti plastů různými způsoby. Například v oblasti chemikálií a zdraví, tam komisi podporujeme v této práci. Za druhé netoxické prostředí. To bylo v sedmém akčním programu pro životní prostředí. A to nebylo převzato jako politická iniciativa. Teď to oznamuje tedy nová komise, samozřejmě potom v otázkách odpadu. Tam u plastu vidíme, že Evropě neustále chybí kapacita pořešit svůj vlastní plastový odpad. Hlavně teď, když už Čína a další země neberou ten náš odpad a pracujeme také v kontextu oběhového hospodářství na plastech, ale to je poměrně obtížný materiál, ten plast, aby byl tedy dále recyklovan, protože je to skutečně komplikovaný materiál, který si nemůžeme snadno uchovat v tom oběhu. Takže pracujeme na strategii pro plasty tímto způsobem, ale není to zatím nějaký konkrétní schluk politik. Děkuji. Děkuji za otázky. Já se je pokusím zodpovědět co nejlépe. První otázka se týkala nového nařízení o transparentnosti. Co se s ním změní? Jak možná víte, nové nařízení o transparentnosti obsahuje čtyři pilíře. Transparentnost, kvalita studií, které používáme, kvalita údajů, dále zpráva a řízení EFSA a za čtvrté komunikace. Pokud o transparentnost, v legislativě se počítá s tím, že od března 2021, až se bude muset uplatňovat nová legislativa, budeme zveřejňovat všechny důkazy, které používáme pro hodnocení rizik velmi brzy v procesu poté, co jsme dostali žádost. Ověříme, eh, zda je to podloženo a potom za několik týdnů zveřejníme veškeré údaje, které použijeme k našemu hodnocení rizik. Myslím si, že toto je velký krok vpřed. Nejen eh, pokud jde o důvěru ze strany občanů, ale i z vědeckého hlediska, protože další výzkumníci budou moci použít tyto údaje se svými metodami, svými statistikami, svými modely a možná najdou v těch údajích eh, nějaké vzorce, které my jako regulátoři ani nevidíme. Takže zatím víme, že to nikdo na planetě nemá. Evropa je tady skutečně na čele v transparentnosti a my jako otevřená EFSA. Už pět let jsme potom volali a jsme velmi rádi, že toto proběhne. Pokud jde o kvalitu studií, tak vytvoříme registr studií, takže průmyslové podniky a laboratoře, které provádějí tyto studie pro průmysl, budou muset oznámit tyto studie, než předloží žádost, aby se žádná studie nestratila cestou od toho průmyslového podniku k cíli. Takže my budeme mít také změnu ve vedení. Máme eh, vedení, kde máme 14 eh, členů, ale od roku 2022 budeme mít eh, řídící radu, kde budou zástupci z občanské společnosti, parlamentu, členských států a tak dále, tak jako je tomu ve většině, vlastně ve všech evropských agenturách. A pokud jde o komunikaci, komise předloží prováděcí akt o společném komunikačním plánu. Manažeři rizik, hodnotitelé rizik a členské státy by měli mít společný postup, jak komunikovat o rizicích v potravinovém řetězci. A to já také vnímám jako velmi pozitivní, protože v komunikaci o rizicích jsme byli svědky toho, že když ta komunikace není jednotná, tak to může zmást spotřebitele. Například v roce 2017 eh, byly dávány spotřebitelům různé informace ohledně zbytkových hodnot a potom eh, byli spotřebitelé zmateni. Máme ten rozpočet dostatečný? To je otázka. Pokud ho dostaneme tak, jak bylo naplánováno, ve většině oblastí to bude dostatečné. Ale u těch nedostatků, v těch běžných eh, aktivitách EFSA, například na poli pesticidů, tam nedostaneme nové peníze. Nové peníze jsou na ty nové úkoly. Transparentnost, komunikace, kvalita studií, řízení. A to bude v pořádku. Vzhledem k tomu, nebo pokud tedy ta jednání budou probíhat dobře, tak jako probíhají teď. Ale u pesticidů tam pracujeme asi se 60 lidmi. A víte, že americká agentura na ochranu životního prostředí tak eh, tam má 1100 lidí. My jsme byli také v Kanadě, to je velká země, ale tedy ne, pokud je o počet obyvatel, jen velká rozho- rozlohou a ti mají asi 450 lidí. Takže my máme opravdu velmi hubený systém, pokud jde o evropskou perspektivu, pokud jde o evropskou pracovní sílu, která se věnuje pesticidům. A to nám velmi komplikuje práci. K tomu se ještě dostaneme později, pane předsedo. Rád bych poděkoval poslanci Novákovi za to, že uznává, že jsou zde nezávislé zdroje informací. Ta diskuze o tom, že lidé říkají, můžeme důvěřovat našim agenturám, tam mě připadá občas podivná, protože agentury jste si vytvořili sami, vy, zákonodárci, pouze proto, abychom sloužili veřejnému zájmu. Žádný jiný zájem tady není. My jsme stoprocentně placeni z evropského rozpočtu. Žádné poplatky pro průmysl. Naším jediným zájmem je chránit veřejné zdraví. A samozřejmě nejsme vždycky úplně úspěšní při tom, že se snažíme být dostatečně proaktivní, otevření, transparentní a tak dále, abychom přesvědčili vás i občanskou společnost, která řekne ano, i když se mně politicky nelíbí ten výsledek, tak věřím tomu procesu, těm lidem a těm výsledkům. My na tom pracujeme a to nové nařízení o transparentnosti nám dává právní jasnost, to je také velmi důležité, aby bylo z právního hlediska jasné, co můžeme zveřejňovat a také jaké zdroje na to máme. Pokud je o Mycocep, tak eh, k tomu bych se ještě vrátil. My na tom ještě pracujeme, pořád ještě eh, probíhá setkání na úrovni eh, peer a já se k tomu ještě potom dostanu. Pokud jde o ta spoždění, ano, musím říci, že ty zprávy, ty návrhy hodnocení členských států nejsou vždycky dostatečně kvalitní, jak bychom si přáli. A proto máme proces peer review, abychom jej společně s členskými státy vylepšili, aby na konci procesu veškeré hodnotící zprávy byly na stejné úrovni. Co můžeme udělat? Máme řídící síť pro pesticidy, pracujeme společně s členskými státy a s komisí, abychom zlepšili proces, abychom ho urychlili, ale nesmíme si zastírat, že máme omezené zdroje na pesticidy a nemůžeme zdvojnásobit rychlost práce, pokud nemůžeme dostat také nové zdroje. Zazněla zde otázka ohledně střetu zájmu. Já myslím, že můžu hrdě říci, bez jakékoliv schovývavosti, že EFSA s pomocí Evropského parlamentu vytvořila politiku boje proti střetu zájmu, kdy evropský ombudsman řekl, že se od nás mohou ostatní učit. Takže máme opravdu velmi přísnou politiku. Já vás mohu ujistit, že ten případ Ilsi už byl vyjasněn před mnoha lety. Není to veřejná organizace, nenakládá se s nimi jako s výzkumnou organizací. Víme, že je to soukromá organizace financovaná průmyslem a tímto způsobem k nim také přistupujeme. Ptáte se také o, na připravenost eh, na rizika v oblasti zhoršování kvality půdy. Pokud jde o pesticidy, my máme prediktivní modelování dopadu chemikálií na organismy v půdě. A toto prediktivní modelování děláme s nejlepšími modely, které máme. Ale je to jen výhled, predikce, předpověď. A potom, když se ty věci použijí, tak teprve vidíme, jak vypadá ten reálný dopad na podzemní vodu, na půdu na ty organismy, pro které to nebylo určeno. A tento parlament také navrhl věc, která nám pořád ještě chybí. Systematický dohled na to, jaké dopady mají pesticidy na životní prostředí. Máme velmi dobrý systém, pokud jde o dopady na lidi. Myslím si, že je to celosvětově nejlepší systém. To znamená výživové dopady zbytku pesticidů my máme také každoroční zprávu, pokud jde o rezidua pesticidů a jestli je to v souladu s právními předpisy. Takže tady jsme ve velmi dobré pozici, ale pokud jde o životní prostředí, tak myslím, že Evropa může ještě jít dále, udělat krok vpřed. Pokud jde o kvalitu potravin, v Chorvatsku je mi líto, já nejsem kompetentní hovořit o kvalitě potravin, protože to nespadá do naší působnosti. My řešíme bezpečnost potravin i na vstupu na trh, ale pokud už to jednou na trhu je, na základě toho, že je to bezpečná potravina, tak potom je na řadě diferenciace kvality. Organiz, organické farmářství nebo organické zemědělství, označování kvality a tak dále. To je jiná záležitost. Ta se řeší na úrovni členských států. Tam máme orgány, které na to dohlížejí a to opravdu nespadá do naší působnosti. Pokud je o koktejlový efekt, eh, mohu předat slovo Běrnovi, my si velmi dobře uvědomujeme kombinovanou expozici různým chemikáliím. Na jaře 2020 EFSA vydá první dvě zprávy o kombinovaných účincích pesticidů na štítnou žlázu a centrální nervovou soustavu. Pracovali jsme na tom sedm let. Je to příliš dlouho. Měli bychom být rychlejší. Máme pouze dva organové systémy a díváme se pouze na pesticidy, nedíváme se na třeba aditiva do potravin a na kontaminanty, takže je to obrovská vědecká výzva. My neznáme eh, všechny eh, účinky, nevíme, jak ty chemikálie spouštějí potom ty procesy v orgánech, takže je zde velká poptávka po výzkumu, po spolupráci mezi ECHA, EFSA, ale také americkými agenturami, které investovaly miliony do těch chemických mixů. Takže bychom měli také spolupracovat s našimi kolegy eh, z americké EPA. Budeme pokračovat v této práci, budeme pokrývat další orgánové soustavy, ale zatím ještě v této fázi nejsme. Je to probíhající práce, mohli bychom udělat více, ano, ale Myslím, že se nakonec všichni shodneme, že dostaneme to, za co platíme. Když budeme mít zdroje, můžeme toho udělat více. Takže je to také taková prozba na zákonodárce. Možná bychom také mohli spojit úsilí, abychom podpořili tuto práci na vědeckém základě. Děkuji. Já převezmu štafetu od Bernarda a také přidám pár slov k tomu koktejlovému účinku, směsi různých látek, ale také začnu u paní Novak. K tomu, co říkala, potom se vyjádříme k vědeckým, technickým otázkám, včetně těch směsí a potom se dostanu k financování, poplatkům a tak dále. Jako agentura máme v mandátu, že jsme veřejnou agenturou, takže jsme zde proto, abychom vám sloužili a my také chceme. Když diskutujeme o legislativních návrzích, což znamená také změnu či rozšíření úkolu, které se nás týkají, tak to, že jsme zapojeni do diskuzí ohledně toho, co to znamená z hlediska zdrojů, načasování, možností, proveditelnosti. To by bylo velmi užitečné. Rádi bychom se do takovýchto diskuzí zapojili. Pokud jde o obsah jako takový, tak já začnu tou veřejnou konzultací. Ano, je to velká výzva, především v souvislosti s tím, že sbíráme myšlenky, nápady, vstupy od občanů, máme to v mnoha jazycích a přesto máme velmi efektivní systém. A Evropský ombudsman právě přišel s desetibodovou agendou pro agentury, my se tím teď máme řídit, abychom to co nejlépe implementovali. A myslím, že se poučíme z toho, že budeme tato doporučení implementovat, abychom zvýšili tu dostupnost našich veřejných konzultací a aby všude v Evropě mohli občané více přispívat. K substitucím. Já jsem se ve své prezentaci snažil držet těch pěti minut, mluvil jsem osm minut, mohl jsem klidně mluvit tři hodiny. A substituce to je samozřejmě věc, která staví proti sobě bezpečnost a inovace. Potřebujeme tam předvídatelnost a znalosti. Pokud máme předvídatelnost a znalosti, tak substituce může být provedena. Ale plně souhlasím s tím, že substituce je velmi taková důležitá mašinérie v rámci legislativy o chemikáliích, aby podporovala inovace a také bezpečnost. Urychlení identifikace endokrinních disruptorů a jejich zákaz. Tak zákaz to je vaše pole, ne moje. Urychlit jejich identifikaci. Tak zde vidím alespoň tři úhly, které by nám pomohly v agentuře ECHA. Za prvé, že by se vytvořila konzistentnost a propojení mezi různými legislativními akty my v ECHA a EFSA velmi úzce spolupracujeme, ale urychlilo by naši práci, kdyby zde bylo lepší propojení a konzistentnost mezi námi a všemi ostatními legislativními akty. Když na jednom místě něco identifikujete jako endokrinní disruptor, tak by to bylo i ve všech ostatních textech takto pojímáno. To by nám velmi pomohlo. A potom to seskupování. Jak jsem říkal, my jsme přeorganizovali naši agenturu. Budeme se na to seskupování dívat v podstatě jako na každodenní práci. Je zde samozřejmě korelace mezi tím, jak jsou chemikálie strukturovány a když jsou v těch skupinách, tak eh, jaké to má dopady a jaká zamýšlená užití tam jsou u těchto chemikálií. To je oblast, na kterou se díváme, kam investujeme a vidíme to jako velký potenciál, aby se urychlila ta identifikace endokrinních disruptorů. A konečně testování. Když se podíváte na objem informací, které máme a na objem chemikálií, u kterých informace potřebujeme, tak je jasné, že potřebujeme více testování, abychom mohli vyhodnotit, co je endokrinním disruptorem. K tomu potřebujeme více testování na zvířatech. Ale samozřejmě bychom měli testovat pouze tam, kde je to nutné, abychom dostali tyto informace. Ale je to aktivita, kterou bereme velmi vážně a hodně jsme zrychlili ty ověřování, ta ověřování souladu abychom dělali opravdu jenom to potřebné testování, abychom identifikovali co nejvíce látek jako endokrinní disruptory, anebo abychom dospěli k závěru, že nejsou endokrinními disruptory. To je ještě důležitější, protože potom víme, že je to látka, která nemá tyto účinky. Koktejlový efekt. Abych navázal na to, co říkal Bernard. Máme zde dva obecné typy koktejlových účinků, zamýšlené a nezamýšlené, jimž jsme vystaveni. A já myslím, že vy jste hovořili o tom nezamýšleném koktejlovém účinku. Legislativa o chemikáliích má poměrně silný rámec, aby se zajistilo, že rizika z těch eh, zamýšlených eh, směsí aby byla dobře pojímána. Ale je tam spousta práce ještě, protože tam musí být eh, taková hladka, takové hladké přechody, pokud je o legislativu REACH a legislativu pro bezpečnost potravin a tak dále. Ještě to úplně dobře nefunguje, ale ten systém už existuje. Pokud jde o ty nezamýšlené účinky, nezamýšlené směsi, tak eh, tady jde o to, jak říkal Bernard, eh, musíme si uvědomit, o co se tady jedná, jakým nezamýšleným směsím jsme vystaveni. A myslím si, že nám v tom může pomoci mnohem systematičtější sběr existujících údajů, ale také vedení monitorovaných sběrů údajů, ale také monitoring nejen tedy u lidí, ale také v přírodě, v životním prostředí, u různých druhů. To by byl velký příspěvek. Žádný problém, ale práce na těch se skupeních. To je věc, která také pomůže. Jak říkali kolegové v EFSA, i my jsme udělali nějaké neočekávané, nezamýšlené směsi, kde jsme se dívali na to, jak vypadá ten koktejlový účinek, například u vtalátů. Takže metodologie existuje, my to můžeme implementovat, legislativa nám v tom může pomoci, ale je to především založeno na informacích, jak říkal Bernard, potřebujeme lepší informace. No a konečně poplatky a zdroje. Znovu ty poplatky, to není naše záležitost. Zda bychom měli být financovány plně z poplatku nebo ne, to je politické rozhodnutí. Je to otázka toho, jak vy chcete implementovat ten princip, kdo znečišťuje, ať platí, versus eh, to břemeno, které to klade na průmysl. Takže to je politické rozhodnutí. My bojujeme s tím, že máme příjmy založené na poplacích, protože je to nepředvídatelné, ale je to v tom kontextu rozpočtovém a finančním, který bych eh, někdy rád vysvětlil, ale ne teď. Máme s tím určité problémy opravdu nemáme pocit, že bychom byli v kapse, že by nás měl průmysl v kapse, protože nás platí. Nicméně, jak říkám, je to politická volba, politické rozhodnutí, jak by naši agentuře měly být placeny poplatky či nikoli. Na rozpočtové úrovni. Záleží na tom, co chcete, abychom dělali, já vám potom řeknu, co dělat můžeme. Pokud chcete, abychom plně implementovali Eh, akce, které jsou eh, zakotveny v REACH. Pokud do roku 2027 máme ukončit eh, ten přehled souladu, pokud máme urychlit svou práci, pokud jde o biocidy, pokud jde o ta seskupení, což to jsou to jsou vlastně ty politické signály, které dostáváme. Pokud to všechno máme udělat, tak potřebujeme stabilní zdroje. Můžeme to urychlit, když budeme mít stabilní a předvídatelné zdroje. a ten statut eh, těch indikativních eh, rozpočtových hodnot pro různé agentury nám tento základ nedává. Ale komise předložila tento návrh před novými politickými prioritami. Pokud vezmeme ten návrh komise na financování agentur, včetně té mé, tak musím říci, že nám to nepřináší stabilní rámec, abychom mohli implementovat priority, které vidíme třeba v revizi nařízení REACH. Nedává nám to základ k tomu, abychom mohli aktivně přispět ke všemu, co vyplývá třeba z toho fitness checku, který zavádí komise. Takže chceme udělat ty věci, pokud chceme udělat ty věci, které máme na stole, tak potřebujeme stabilní zdroje, abychom mohli pokračovat v tom, co teď děláme. Samozřejmě musí to být přizpůsobeno o inflaci. A pokud chcete, abychom toho dělali více, tak budeme chtít a budeme potřebovat další zdroje. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Předpokládám, že všichni budeme mít příležitost ještě o tom hovořit během koktejlu a nebude to koktejl, o kterém jsme mluvili teď. A teď přejdeme k druhé části této diskuse se EMA a ECDC. Začne EMA, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, předsedo, děkuji. Vážení poslanci, vážené poslankyně, za to, že jste nám umožnili s vámi sdílet myšlenky a prezentovat naší agentury. Naš, naš, eh, agenturu velmi stručně se pokusím představit to, co děláme, jak to děláme a omlouvám se těm, kteří už to vědí nebo kteří nás mnoho let eh, sledují, ale snažím se, vynasnažím se být prospěšný i pro ně tím, že řeknu, co děláme. My v podstatě poskytujeme eh, vědecké hodnocení všech inovativních léků, které se předkládají k autorizaci v Evropském eh, ekonomickém a hospodářském prostoru. 500 milionů lidí může eh, mít výhodu z jedné eh, žádosti, jedného hodnocení. Máme stejné, eh, používáme stejné standardy ve stejném čase pro všechny evropské občany. A jak je, jaká je působnost? Jde především o inovativní e, léčiva, které se e, týkají e, nebo na karcinom, na neurodegenerativní nemoci, na virová onemocnění, včetně AIDS. A dále pokro, takzvané pokročilé terapie a zaměřujeme se na vytváření nebo na získávání robustních důkazů, které nám umožňují eh, poskytovat eh, nová léčiva občanům, eh, která budou bezpečná na základě dobře provedených zkoušek. Pak je zde další pilíř eh, naší aktivity, kterou je bezpečnost. My sledujeme více než půl milionu léčiv, která jsou v současné době na, v Evropě na trhu. A ještě se k tomu vrátíme. Co, ale co neděláme? Ne, neděláme e, klinické e, zkoušky, ty stále jsou na národní úrovni, nerozhodujeme o cenách ani o úhradách léčiv. A jak pracujeme? My jsme relativně malá agentura, méně než 800 lidí, když se srovnáme s EFSA, eh, kde je více než tisíc lidí, ve, které, kteří se zabývají farmaceutiky. Eh, více než tisíc je taky v Japonsku, kde je pětina eh, trhu. A mnoho členských států v Evropě mají také více než tisíc lidí, kteří v této oblasti pracují. A jak to můžeme všechno udělat? Můžeme to udělat tak, že budeme mít určitý půl, že se skupíme do sítě těch našich 55 eh, národních úřadů, ať eh, humánních, tak veterinárních, eh, které se podělí o své vědomosti. Toto je velmi efektivní model, protože žádný jednotlivý členský stát si nemůže dovolit 4 tisíce expertů eh, v konstantní nebo variabilní konfiguraci. S tím, že potřebuje různé experty pro různé věci. Máme sedm vědeckých výborů, které podporují naši práci eh, formou pracovních skupin. Myslím, že je důležité se zaměřit trochu víc na to, jaká je aktivita v oblasti bezpečnosti léčiv. My jsme zaznamenali víc než 2 miliony signálů o vedlejších účincích. My jsme analyzovali, co je signál, co není signál. A sáhli jsme z trhu určitá léčiva, změnili jsme indikaci Umožnili jsme je lépe využívat, lépe konkrétně využívat léčiva na základě neustálého monitoringu a také někdy jsme ujistili eh, občany, že eh, ten signál se netýkal konkrétního léčiva, že nebyl ten efekt dan léčivem. Eh, každopádně potřebujeme Eh, udělat, dělat ještě víc, protože eh, se objevuje eh, nová generace léčiv, léčiva, která působí na buněčné úrovni a to, co dosud máme nebude, a děláme, nebude už postačovat. Kromě monitorování musíme plánovat. Bezpečnost možná z hlediska celého života, takže to je jiné paradigma. A samozřejmě se musíme rychle pohybovat eh, rychleji, než mm, bychom čekali, a chtěli, eh, pokud jde o nové technologie, jako je eh, umělá inteligence a nové klinické konkrétní zkušenosti, které nás budou informovat o reakcích tak, abychom mohli rychle modifikovat eh, svá eh, rozhodnutí. A zdravotníci se tohoto procesu musí čím dál tím více účastnit a my je vidíme jako čím dál tím důležitější v naší spolupráci. Taky se připravujeme na budoucnost, naše ambice je, jsou velmi vysoké, stejně tak jako naše pracovní zatížení. Eh, eh, zaměřujeme se na novou legislativu, na, na eh, nařízení týkající se klinických zkoušek, abychom zajistili větší záruky pro pacienta s větší efektivnosti. Nová E, e, iniciativa nebo nové nařízení týkající se ochrany osobních údajů. Zde e, se to týká velkého množství osobních údajů a pro nás my budeme muset vyvinout masivní úsilí, abychom se s tím vypořádali, protože je zde problém s takzvaným sekundárním užitím údajů. O tom se teď diskutuje a hledáme řešení s příslušnými úřady. Dále nařízení o e, zdravotnických zařízeních. Zde už nehovříme ani tak o léčivech, jako o procesech a o té hranice mezi léčivy a zařízeními, protože v budoucnosti to bude e, se obtížně e, rozdělovat, protože zde máme určité lešení pro buněčno, ne, inženýrst, pro genové inženýrství a pro buněčnou medicínu. A mohl bych uvést další příklady. Vel, jsou to velmi slibné, ale zároveň eh, velmi problematické eh, věci. Takže Eh, musíme být připraveni na tuto novou regulaci. A samozřejmě zde bude taky velká výzva týkající se expertních znalostí. Eh, potřebujeme eh, přepravit svou organizaci, abychom ji adaptovali na budoucí potřeby. My už vidíme určitou zastaralost, pokud jde o Eh, procesy, ale to vychází z rozmístění eh, eh, budov a i z toho, co stále ještě máme dělat. Vzhledem k, přes, ke stěhování s, musíme znovu začít pracovat, protože v roce 2016 jsme ztráti, ztratili určité, jsme o něco přišli a dosud to nebylo nahrazeno. A co je co děláme pro zcela zásadní potřeby veřejného zdraví. Jsme frustrováni někdy, že, eh, že eh, stále méně pacientů má přístup k tomu, co schválíme, protože je zde eh, finanční hledisko a je velká mezera mezi teoretickým schválením a skutečným přístupem. Takže je třeba alokovat zdroje co nejefektivněji a e, přístup k výzkumu a vývoji by taky měl být ještě efektivnější. E, připravujeme novou generaci inovativních terapií, nikoli už léčiv. A e, v Evropě i mimo Evropu hledáme řešení Eh, problémů s chybějícími léčivy. Zaměřujeme se na výzvy, které se objevují vzhledem ke globálnímu eh, řetězci dodávek a chceme eh, zdů, posílit naši reakci v případě rezistence na antibiotika a zaměřit se taky na eh, vakcinaci a určitou váhavost eh, nechat se očkovat. Takže to je z mé strany všechno. Rád odpovím na dotazy. Děkuji. A poslední prezentace bude ECDC. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. My jsme začali v roce 2003, eh, kdy E, SARS jako nová choroba se objevila ve světě. Tehdy bylo zcela jasné, že Evropa potřebuje instituci, která bude schromažďovat informace o nových chorobách a identifikuje rizika a zhodnotí je. A e, e, potom jsme se poučili dále. V roce 2002, 2005 naše Centrum pro prevenci a kontrolu chorob začalo fungovat. V uplynulých pěti letech Máme 280 eh, lidí, 250, zmenšilo se náš počet na 2050. 35 jsou eh, muži, zbytek našich eh, pracovníků jsou ženy. A nařízení, které nás řídilo, definuje eh, naši, naše poslání a roli, kterým je definovat možné hrozby týkající se infekčních chorob a nových chorob. Takže zde vidíte naše hlavní úkoly, ale také skupiny chorob, na kterých pracujeme. Loni byl vypracován nový seznam chorob, které sledujeme na evropské úrovni, teď je jich 57. Naší současnou prioritou je rezistence na antibio, pro, vůči antibiotikům a my chceme e, zvýšit také povědomí o významu vakcinací, protože jsme měli zde významné dopady e, výsky, na, u výskytu spalniček. A my chceme dosáhnout cíle především e, týkající se HIV, eh, tuberkulózy a eh, virové hepatitidy. My společně s členskými státy se zaměřujeme na práci v sítích. Eh, ta je, ty, fun, ty jsou zaměřené na choroby a na akce. Na to se pak podíváme, poskytujeme analýzy rizik a vědecké vedení pro jednotlivé členské státy i v rámci celé Evropské unie. Toto je naše operační středisko. Každý den v půl dvanácté se s kolegy sejdeme a diskutujeme výsled, o výsledcích denního monitoringu a hodnocení hrozeb. Toto děláme samozřejmě s tím, že sledujeme globální obraz, protože cokoliv se vyskytne na světě, může přijít do Evropy během 24 hodin nebo dvou dní. A my tedy sbíráme a e, validujeme, ohodnotíme tato data, data a analyzujeme informace. U tohoto kulatého stolu se každý den přijímají rozhodnutí, Někdy jenom sledujeme některé věci, eh, něco eh, odmítneme, v něčem potřebujeme více informací a někdy děláme hodnocení rizika. A rizika, která hodnotíme, jsou rizika týkající se evropských občanů, kteří cestují do určitého teritoria, nebo týkající se občanů, kteří z určitých teritorií přijíždějí do Evropy ta, eh, to hodnocení rizik je kon, dokončené během pár dní spolu s odborníky z příslušných zemí a reagujeme. Hodnocení rizik je náš bestseller, to je nejlepší, co děláme, ale je to produkt, který je nejvíc ceněn z toho, co děláme a některé členské státy dokonce už tuto práci přestali dělat sami pro sebe, protože se spoléhají na, tom, na to, co jim poskytneme my. A naše podpora eh, jde taky Eh, koordinaci výskytu chorob v Evropě nebo z mezinárodního hlediska. V Evropě jde především o přeshraniční výskyty a my také podporujeme eh, tu eh, práci v této oblasti na národní oblasti. Třeba naši experti v Demokratické republice Kongo eh, podporují práci zaměřující eh, proti eh, výskytu eboli. Máme partnery na úrovni Evropské unie, těmi jsou Evropská komise, členské státy, další agentury, Evropský parlament a Rada ministrů a jsme také partnery eh, během mimo Evropskou unii, především Světové zdravotnické organizace s tou velmi spolupracujeme s regionální kanceláří eh, Světové zdravotnické organizace. Dále eh, vzhledem k rozšíření se zaměřujeme na země v sousedství. V Jordánsku bude konference týkající se rezistence k antibiotikům. Eh, eh, budou tam tři eh, účastníci za veterinární lékařství, tři za umání a budeme hovořit o antimikrobiální rezistenci, o té rezistenci vůči antibiotikům v zainteresovaných zemích. A samozřejmě spolupracujeme také s dalšími podobnými středisky na celém světě a dokonce jsme už začali eh, spolu eh, porovnávat svoji práci s kolegy ze Spojených států, pokud jde o velikost a eh, zdroje jsme s nimi srovnatelní. Spolupracujeme a máme jednu zprávu, kterou děláme společně eh, s agenturou pro léčiva a s EFSOU. Je to eh, zpráva týkající se eh, spotřeby a rezistence na antibiotika v oblasti lidské medicíny i veterinární medicíny. Máme tedy takovou integrovanou analýzu v roce 2015, jsme ji udělali v roce 2017 tež a teď připravujeme novou verzi, eh, kterou budeme publikovat příští rok. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, dám slovo kontaktním osobám z FNV, nejprve pan Puzoj za EMA. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci a blahopřeju agenturám za to, čeho dosáhly. Je pro mě ctí být kontaktní osobou pro EMA. Je to jeden takový příklad úspěšného příběhu v oblasti zdravotnictví v Evropské unii. Jejich aktivity v oblasti lékařství, ale také veterinárního lékařství jsou velice inovativní, přináší to léčivé přípravky na pacientům v Evropě a ta ten postup je centralizovaný. Zároveň ale máme vysok, vysokou úroveň kvality a bezpečnosti. Mám konkrétní otázky na konkrétní problémy právě pro pana Gidraziho a týká se to budoucích výzev. Za prvé přesun do Amsterdamu. To byl jeden z problémů. Já vím, že vy se znovu budete přesouvat začátkem příštího roku ale také z toho vyplývá, jak to chápu, během stěhování ze Spojeného království odešla velká část personálu z EMI. Takže to by možná mohl být problém. Možná nebudete mít lidské zdroje, abyste mohli naplňovat svoje cíle, svoje úkoly, když vezmeme v potaz ještě další budoucí pracovní program, který vás čeká a který vyplývá z legislativy posledních let. Takže jaká je aktuální situace a co pro vás můžeme udělat jako Evropský parlament, abychom vám pomohli? A další věc souvisí s GDPR. Nová legislativa toto legislativní opatření mělo dopad na naší každodenní životy. Potřebujeme chránit osobní údaje a s tímto novým zákonem se to posílilo, ta ochrana. To ano. Ale když si tak povídám s řadou různých akademiků, zástupců výzkumné obce po celé Evropě i v Rumunsku, tak mi z toho vyplývá, že ta nová legislativa může mít i negativní dopady na výzkum a vývoj léčivých přípravků a na výzkum obecně. Takže jaké jsou podle vás dopady GDPR pro vaší práci v EMě? A co pro vás opět můžeme udělat, když už tu legislativu máme, abychom tyto problémy překonali? Děkuji. Teď paní Kospinská pro ECDC. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem především poděkovat představitelům ECDC za včerejší setkání, velmi zajímavé a věcné. Dámy a pánové, je to skutečně důležitá agentura, především teď, když znovu hovoříme o otázce viru Ebola nebo o nových epidemiích v Itálii. To je také zajímavé a to je jedna z mých otázek. Jak monitorujete vypuknutí nových epidemií v ECDC? Můžete nám říct, jak to probíhá? Včera na výboru Envy jsme hovořili o usnesení v otázce digitální transformace zdravotní a sociální péče na jednotném digitálním trhu. Desátý bod tohoto usnesení počítá s tím, že bychom měli lépe předcházet chorobám a vycházet z potřeb lidí především v období pandemie. To bylo jedním z témat našeho včerejšího zasedání. A to, jak je to důležitá agentura, myslím, že jste poměrně dobře představili. Já jsem chtěla položit ještě jednu otázku. Jaká agentura nebo jak vidíte oblasti užší spolupráce s členskými státy? V jaké oblasti by agentura chtěla mít užší, blížší spolupráci s členskými státy? Děkuji. Thank you, Ano, děkuji. Já teď předám slovo ostatním poslancům kteří by se chtěli vyjádřit? Pan Luena v první řadě. Ano, tak teď děkuji. Z toho, co tady jsme slyšeli, se zdá, že rozpočet těchto agentur by se ještě měl přehodnotit. A měli bychom to udělat rychle, protože se zdá zjevné, že máme takový, řekněme, drobný problémek. Takže možná, že bychom si na to měli ještě podívat jako členové parlamentu, rady i komise a za naší skupinu bude určitě potěšením se na tom podílet. Pak mám ještě konkrétní otázku pro panu Rasiho za EMU, protože podíl celého problému na, na tomto e, je 90 problémů, procent. A souvisí to nějak je tam nějaká kauzální vazba na to, že nevznikají nové inokativ, eh, nová inovativní léčiva? Když máme tedy to složení rozpočtu z 90% kryté zástupci průmyslu a ne z veřejných rozpočtů, je to ten důvod? Děkuji za EPP, pan Prsak. Já jsem se chtěl taky zeptat na rozpočet. Pan kolega Lovena mi eh, vzal moji otázku tak trochu. Ehm, myslím si, že práce všech eh, těchto agentur, jejichž prezentaci jsem si vyslechl, bych chtěl ocenit. A eh, chtěl bych se tedy zeptat, samozřejmě rozpočtové potřeby těchto agentur mohou být možná až neomezené. My máme právo kontrolovat rozpočet tak, aby byly udržitelné tyto výdaje. V této souvislosti jsem se chtěl zeptat na boj s rakovinou paní mm, designovaná předsedkyně komise jej vyhlásila jako svoji prioritu. myslím že celá řada občanů právě vnímá jako boj s rakovinou jako zásadní evropské téma a bylo by dobré kdyby eh, agentury v této věci mohly více pomoci tak eh, jsem se chtěl zeptat jakým způsobem jste připraveni na jednu z těchto priorit eh, i v rámci svých rozpočtových možností a obecně jak je možno lépe bojovat s rakovinou což je jedna z těch priorit toho budoucího období. děkuji mnohokrát. Děkuji. Paní Kaněčná za zelené. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem byla minulých pět let eh, v tomto výboru jmenována kontaktní osobou v ECDC a vlastně bych chtěla své nástupkyni jen popřát hodně štěstí a poprosit ji, ať se o tuhle skvělou organizaci eh, stará a ať na ní dohlídne, protože eh, já musím říct, že byť je to nejmenší agentura, kterou máme, tak eh, dělá obrovský kus práce s velmi malými finančními prostředky, na tom se shodneme, nejde jenom o EMU, ale i ECDC, která nás chrání před eh, infekčními onemocněními, o kterých většinou slýcháme naštěstí jen v televizi, ale oni tady jsou. Uh, tak je schopná zasáhnout v podstatě okamžitě, má skvělé experty z celé Evropy. Myslím, že je tak trošku opomíjenou popelkou. Eh, na druhou stranu pevně věřím, že nejen rakovina, ale i témata jako antimikrobiální rezistence nebo vakcinace, kterou má ECDC velmi dobře zpracovanou a moc dobře ví, co znamená uh, to, jakým způsobem se řeší vakcinace v jednotlivých eh, státech Evropy, tak jaké ohrožení to může znamenat pro obyvatele Evropy, tak budou dávána na ten vyšší stupínek naší pozornosti, protože si myslím, že eh, si to zaslouží. A my dneska v podstatě máme skvělý tým lidí, kteří nám vytváří podklady, eh, informují nás o těch věcech, jsou schopni s námi spolupracovat a nemyslím si, že úplně vždy jsme schopni jakoby pojmout vše, co nám nabízí. Proto možná i pro nás jsem ráda, že nás tu ještě pořád tolik eh, zamyšlení, že občas eh, hledáme data a informace tam, kde už jsou dávno zpracované a kdybychom poslouchali eh, ředitele našich agentur a četli jejich závěrečné zprávy, tak bychom si ušetřili spoustu času. Takže jenom tolik ode mě a do ECDC vzkazuju, že svou práci dělají dobře, moc dobře a že i když už nejsem jejich kontaktní osoba, takže vždycky budou patřit k mým prioritám. Thank you. Děkujeme. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Nezdá se, v tom případě můžeme přejít k odpovědím na otázky. A začneme tedy ECDC. Dobře, děkuji. Když se dostanu k otázce, jak řešíme ty epidemie a výskyt chorob. My na to máme různé nástroje. Většinou se ty epidemie monitorují skrze přímé informace od členských států, protože ten monitoring a monitorovací data se často sbírají dlouho, ale máme na to systémy, které dokážují, dokáží detekovat tyto informace, dokáží je zaznamenat a máme k tomu také sítě, kde se to přímo předává. Máme úzkou spolupráci s jednotlivými členskými státy a to ve všech oblastí, ne, oblastech naší působnosti. Už jsem zmiňovala tu síť, máme také národní střediska, ohniska pro jednotlivá, jednotlivé choroby nebo skupiny chorob a s nimi také úzce spolupracujeme. Vidíme také velice pozitivní výsledky a je to skrze návštěvy jednotlivých států. Na jedné straně to je něco, co je velice náročné na zdroje pro členské státy i pro nás, ale na druhou stranu je to nejlepší způsob, jak získat představu o situaci v dané zemi, v dané oblasti. A díky tomu potom můžeme si vybírat z různých možností, jak zasáhnout při dané situaci. A to je něco, kde bychom si přáli, aby se s námi členské státy eh, více zapojily, aby s námi lépe interagovaly a kde bychom na to měli lepší zdroje, prostředky, tak, by, tak bychom to určitě navýšili, tu činnost v této oblasti, protože to je cílený, cílená podpora pro členské státy. Teď k výzkumu rakoviny. Já už jsem říkala, že naše působnost je zejména na infekční choroby. Existují typy rakoviny, které vyvolává uh, infek, infekční nákaze, může to být například z, hip, z, hepatity, z hepatitidy, eh, z HPV, z rakoviny děležního čípku, z toho vyplývá rakovina děležního čípku, takže eh, tady se snažíme sbírat data, ale jak jsem říkala, není to součást našeho portfolia. Dále. Ještě bych chtěla ocenit a poděkovat naší, eh, poděkování a podporu naší bývalé kontaktní osoby. Děkuji. Děkujeme. Já jsem si zapamatoval čtyři otázky. Za prvé naše práce v souvislosti s prostředky a naše stěhování, jak s tím souvisí. No máme dva aspekty, bych řekl. V roce 2016 jsme měli nějaký počet personálu, ještě než jsme zahájili ten proces přesunu kvůli Brexitu. Zatím jsme přišli o 120 lidí, všichni naraz odešli, pak jsme měli pár nějakých přechodných osob, ale vlastně to nebylo úplně nic udržitelného, ani dlouhodobého. Takže na, těch, na tu úroveň počtu personálu z roku 2016 už se nikdy asi nevrátíme, což je velký problém pro nás. Potom dostali jsme čtyři nové úkoly přestože jsme přišli, a předtím jsme ještě přišli o 60 dalších lidí. Náš rozpočet, který je z 90 proti procent generovan z naší vlastní činnosti, ten se navýšil o 38 Takže máme určité problémy a kvůli tomu utrpí některé oblasti kvalita, o tom se nevyjednává, je to veřejné zdraví. Nicméně vědecká práce tedy zůstane stále na stejné špičkové kvalitě. A je to a věnujeme tomu maximální možnou snahu a úsilí. Zatím dodržujeme veškeré harmonogramy ze 100% až na určitá spoždění v některých osvědčeních. To ale není přímo navázané na veřejné zdraví. Náš náš informační systém začíná zastarávat a my už vidíme dopady, které budou pokračovat ještě další tři roky. Transparentnost. Opět máme spoždění v přístupnosti některých dokumentů. A my jsme na to byli dříve velice hrdí, my jsme byli vedoucí sílou v oblasti transparentnosti, zveřejňovali jsme údaje o klinických zkouškách byla to pro nás veliká bitva, kterou jsme si vybojovali a teď už na to nemáme kapacitu. Už nemůžeme dále zveřejňovat. Máme jednoduše spoždění. V Kanadě a jinde naopak vedou příkladem v tuto chvíli a to nás velice frustruje, protože jsme to dříve byli my. A jak se s tím vyrovnáváme? No, máme dvě pracovní skupiny, které se snaží využít robotizace a digitalizace a asi na to doufám, doufáme, dokážeme vyčlenit určité prostředky, ale je to něco, čím si nejsme tak úplně jistí a je to otázka řízení a zprávy. Očekáváme navýšení o 38% v našem rozpočtu. Nebude to veřejnost stát nic, ale přesto máme určité problémy. Takže od nás nemůžete očekávat úplně nesplnitelné. Když budete souhlasit, tak já ještě navážu na další otázku která se týkala poplatku v odvětví. Já se vrátím ještě ke GDPR, ale nejprve tohle. Tak, samozřejmě, pokud nevíte, jak ten mechanismus celý funguje, tak to možná může znít eh, zvláštně, že my se spoleháme na poplatky z odvětví. Ale my máme řadu různých vrstev, díky kterých jsme nezávislí. Ta první silná vrstva je, že jsme právě poskytli nebo že poskytujeme stanovisko a autorizaci potom provádí komise. My neschvalujeme, my jenom vydáváme stanovisko. Je možné se vůči němu ohradit, to se občas stává, občas nám to vrátí a my to musíme znovu přehodnotit, ale nic neudělujeme, nic neschvalujeme. Jenom poskytujeme informace ve formě stanoviska. Dále, máme ještě další vrstvy. Ta další je, že odvětví platí předem ve zkratce platí za stanovisko, nikoli za výstup. Zaplatí EMně, ta potom jmenuje zpravodaje z některého členského státu, ten se zabývá tou danou agendou a po nějaké době se to tedy proplatí. A to nehledě na výsledek. Oni si nekupují výsledek. Takže my ty peníze máme eh, v určité v nezávislém systému. Spravodaj a spolupravodaj se setkají poprvé po 120 dnech hodnocení. Často se neschodují a potom se to směřuje v rámci plenárního zasedání. Tam to musí projít schválením kvalifikovanou většinou, takže Emma je pouze určitým zprostředkovatelem, takovou pojistkou velice robustních eh, vědeckého procesu vzájemného hodnocení. Eh, snažíme se být vědecky konzistentní, ale nezasahujeme do rozhodovacího procesu. A proto jsme nezávislí. To je ta další vrstva. Inovace a ty poplatky nejsou v zásadě nijak zvlášť propojeny, protože inovativní léčiva poslední době, docela už dlouho, vlastně nedosahují žádných ohrom, ohromujících výsledků. Teď dochází k určitým průlomům, například genetická terapie, buněčná terapie. Tady očekáváme 25 v dalších pět, dvou letech. To jsou dvě zcela inovativní odvětví. Ten problém je v tom, že inovat, migrace přichází a teď nás čeká, že bude přicházet velice rychle. Otázka je tady ovšem v přístupnosti. A k tomu se ještě vrátím, až se dostaneme k eh, otázce rakoviny. A teď se ale vrátím ke GDPR. Je to nařízení, které vede k řadě pozitivních věcí pro agenturu EMA. Nám určitě eh, pomůže v anonymizaci a posílení našich databází a v, dobrém, v dobré zprávě těchto údajů. Co to znamená? My chceme chránit pacienty, chceme chránit veřejnost a jednotlivce, ať už je to před sociálními médii nebo před prodáváním těchto osobních údajů eh, velkými společnostmi. Ty data, která využíváme, mohou vést k různým hodnocením v rozhodnutích. Můžou to být takové stavební kameny ve výzkumu a může to pomoci vědě v pokroku. My je anonymizujeme, samozřejmě, aby nešlo tu osobu zpětně dohledat. Ale samozřejmě, že to není stoprocentně neprůstřelné. Investoři se v tuhle chvíli brání tomu, že by generovali nová data v Evropě kvůli GDPR. A další obava je, že nemůžeme znovu použít data, která už máme, když chceme přehodnotit některá z našich rozhodnutí do budoucna. Nám se líbí, že máme podporu DG Sante, oni nám pomáhají vyrobit nějaké dotazníky, které budou směřované směrem mimo Evropu. Eh, starají se, aby to byly použitelné materiály. Já si nejsem úplně jistý, zda to bude dostačovat. Možná, že to bude třeba ještě trochu pozměnit. To je ještě předběžný pohled na věc, musíme to ještě zjistit najisto. Tak teď k té rakovině. Já vím, že už tady hovořím poměrně dlouho, ale stejně. Eh, tato otázka je vítaná příležitost, jak jsem říkal eh, že bychom našli lék na většinu rakovin, tak to už je něco, co vidím za rohem, tak za pět, deset let už to tady bude. A problém ovšem zase bude v přístupnosti, protože to budou léčby, které nejenom, že budou nákladné, drahé, ale zároveň to bude vyžadovat eh, naprostou zásadní změnu ve zdravotnických systémem a ve způsobu podávání, eh, například o imunoterapie, tady vyžadujeme úplně jiné know-how, úplně jiné odborné znalosti a často eh, se musí ty léky například eh, míchat přímo na místě. To musí, tím musíme změnit kvůli tomu, musíme změnit systém inspekcí, schvalovací procesy. Všechno to musíme udělat velice rychle, musíme schválit jakousi platformu, která by se tím zabývala a pak eh, ten proces dovést, dotáhnout až do konce, celý ten schvalovací proces. Takže ta otázka boje s rakovinou může, bude vyžadovat velice intenzivní činnost a velkou změnu v našich stávajících postupech. Všichni si to samozřejmě přejeme, ještě to není úplně eh, na stole, ale čeká nás to. Je důležité být v tom ambiciozní. A ten program máme poměrně jasně vymezený, je to multifaktoriální program. Víme, že EMA určitě poskytne veškeré zázemí a veškerou podporu, která bude schopná z vědeckého nebo finančního hlediska. Děkuji. Děkuji, takže teď přistoupíme k poslednímu zasedání, poslední části našeho dnešního zasedání před koktejlem. Budeme mít diskuzi s ředitelstvím pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin, to je bývalá FVO. Není to tedy agentura jako taková, toho jsme si vědomi, ale myslím si, že je to poměrně konzistentní s tím, o čem jsme diskutovali dnes, dopoledne a s tou působností agentur. Dám tedy slovo Paole Colombo na 7 až 10 minut a potom samozřejmě kontaktní osobě za Envy. Děkuji, já zkrátím svou prezentaci. Jak jste říkal, my jsme součástí, součástí generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin. Eh, sídlíme na irském venkově a naším cílem je vést audit a analýzy abychom dohlíželi na efektivní implementaci a vymáhání evropské legislativy, jak v EU, tak ve třetích zemích. A to je poměrně jedinečná kapacita v Evropské komisi. Nejsme agenturou, ale nemáte úplně nepravdu, protože jsme původně měli být agenturou. Byli jsme vytvořeni po krizi z nemocí šílených krav a Myšlenka byla mít nezávislou agenturu, která by prováděla audity v členských státech a třetích zemích. Ale pak rada provedla změnu na poslední chvíli a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Naším původním úkolem bylo sledovat legislativu v oblasti bezpečnosti potravin, ale v uplynulých deseti letech jsme rozšířili své horizonty, své obzory a zabýváme se taky organickým zemědělstvím za DG Agri. Díváme se také na elektronické zdraví. Brzy budeme mít eh, také klinické testy a postupně se tedy rozšiřujeme. Když to srovnáme s ostatními, tak eh, uvidíte, že jsme poměrně malá instituce, 165 kolegů, 90 jsou auditoři my máme totiž i jiné zodpovědnosti, než jsou audity a děláme asi 230 auditů ročně. Příští rok to bude více. Jedna třetina jsou eh, audity v nečlenských státech EU. Zprávy i komentáře auditního orgánu jsou všechny zveřejněny na našich webových stránkách. Máme pár výjimek, například eh, z důvodu ochrany osobních údajů nezveřejňujeme audity v oblasti lékařských přípravků. Už jsem tedy změnila naše roli, ale je důležité uvědomit si, že provádíme, že máme takový auditní systém. Díváme se na kontrolní systém členských států i třetích zemí, abychom zjistili, zda jsou tyto systémy efektivní a zda jsou důsledně uplatňovány. V průběhu našich auditů máme takové návštěvy míst, jako jsou třeba laboratoře, jatka a tak dále. A tam ověřujeme, zda ty kontroly odpovídajících orgánů jsou dostačující a efektivní. Je tedy důležité si uvědomit, že neděláme inspekce v jednotlivých eh, eh, továrnách nebo v jednotlivých zařízeních, protože to je úplně nemožné. Jich jsou tisícovky a my máme pouze 90 auditorů, takže navíc to není naše práce. My bychom měli dělat systémové audity, audity systému. Zprávy, jak jsem říkala, jsou zveřejněny na webových stránkách, vydáváme doporučení a žádáme auditní subjekty, aby předložili akční plán jak chtějí ta naše doporučení naplnit. A monitorujeme to, abychom se ujistili, že to skutečně udělají. Abych uvedla nějaká čísla, v uplynulých letech jsme vypracovali asi 90, tedy 9 tisíc doporučení, některé z nich byly uzavřeny, některé ještě probíhají. A když máme nějaký audit, který je obzvlášť problematický, tak se k tomu vrátíme a ověříme si, zda závazky odpovídajícího orgánu něco udělat, zda to tedy bylo realizováno nebo ne. To je podle nás nejúčinnější způsob, jak dohlédnout na to, aby naše doporučení byla naplňována. Toto je náš, jak my říkáme, auditní univerzum. Tady vidíme různé oblasti, zdraví, potraviny, dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin, krmiva a tak dále. Ale teď se hodně rozšiřujeme na stránce lidského zdraví, to znamená lékařské přípravky, potom lidské zdraví, e-health a tak dále. Budeme mít misi příští rok, také se zaměřujeme na dovoz aktivních farmaceutických surovin pro farmaceutický průmysl ze třetích zemí. A také sledujeme procesy vzájemného uznávání, naštěstí tedy ne s Čínou a Indií. Takže naší výzvou je pokrýt tyto rozšiřující se úkoly v podstatě z méně zdroji nebo se stejnými zdroji. Náš auditní program na rok 2020 je pořád zaměřen především na bezpečnost potravin, to je většina auditu, ale jak vidíte, zdraví také získává více zájmu, více prostoru. Náš příští pracovní program na rok 2021 bude poprvé formálně přijat komisí. A to bude poměrně zajímavé. A toto je typický měsíc, jak vidíte. Tak toto vypadá. Naši kolegové byli v říjnu, všude po světě, po Evropě. Na závěr bych ráda poukázala na jisté specifické aktivity, kde jsme obzvlášť aktivní v uplynulých letech, dobré životní podmínky zvířat. Máme audity, především ohledně dvou velkých priorit tohoto mandátu, to znamená doprava zvířat a chov prasat. U to, té dopravy dobrá zpráva. V létě jsme dosáhli toho, že 18 států zastavilo dopravu zvířat v horkých letních dnech a to bylo v zásadě díky našemu úsilí kdy jsme přesvědčovali členské státy, že je třeba v tomto směru jednat. A pokud je o udržitelné používání pesticidů, tak i zde máme politickou zodpovědnost, to znamená, že nevedeme pouze audity, ale předkládáme také zprávy a ta druhá zpráva se objeví už velmi brzy a bude se teka, týkat hodnocení národních akčních plánů a jak zde zaznělo, jsme zodpovědní také za přijetí harmonizovaných eh, ukazatelů rizika, abychom mohli posoudit, jak riziko související s použitím pesticidů, doufejme, klesá v Evropské unii. A teď jsem se dostala už k poslednímu slajdu, který bych zde ráda okomentovala, a to jsou lékařské prostředky. Už jsme předcházejícím nebo za předcházejícího nařízení provedli takové hloubkové šetření. Výsledkem bylo snížení 32 eh, oznamujících orgánů a dospěli jsme k závěru, že ty a lékařské prostředky jsou bezpečnější než kdykoliv jindy. A teď za toho nového nařízení se aktivně díváme na nové aplikace. Doufáme, že budeme mít do ledna 20 nových autorizací a pracujeme teď v plné síle teď je v podstatě na tom eh, notifikujícím orgánu subjektu, aby poslal svou žádost. Já vám děkuji za to, že jste mě pozvali a děkuji vám za pozornost. Thank you very much. You had up to 10 minutes. Děkuji. Měla jste 10 minut, nevyužila jste ten čas, takže já vám za to velmi děkuji. Máte to k dobru, když dostanete slovo příště. Kontaktní osobou je Kateřina Konečná kolegové, jak jste jistě slyšeli teď, tak to portfolio, které nám paní ředitelka představila, je velmi široké a náročné. Myslím, že pro nás bude právě velmi důležité eh, jedna z těch, jeden z těch posledních slajdů, to znamená, eh, jak, eh, jaká bude souvislost s novým programem komise a problematiky antimikrobiální rezistence. Já si myslím, že je to opravdu dost zásadní téma a e, vím, že na to děláte audity a budu moc ráda, když e, třeba nějaké, při nějaké příležitosti při debatě o tomto tématu nám řeknete i tu hloubkovou analýzu toho, na co jste přišli. E, pevně věřím, že toto je hm, ředitelství, které Možná často zmiňujeme, aniž bychom si ho uvědomovali, aniž bychom si to uvědomovali, protože my se tady velmi často bavíme právě o vymáhání právních předpisů Evropské unie v oblasti bezpečnosti potravin, krmiv, zdraví zvířat a tak dál. A e, toto ředitelství by nám s tím samozřejmě mělo pomoct a pomáhá. A možná bychom e, si měli říct, že nejenom, že komise bude eh, konat dle jejich závěru, ale že i pro nás můžou být v některých debatách více užitečné při přípravě různých dokumentů, zpráv, zpráv z vlastní iniciativy a podobně. Já mám za sebe jenom krátkou otázku a to na paní ředitelku, jestli by mi a mým kolegům mohla vysvětlit, podle jakých kritérií se rozhodují při zahajování jednotlivých auditů, které provádí uh, a jinak se těším na spolupráci a pevně věřím, že eh, ta spolupráce bude eh, akční a že třeba i pro náš výbor bude velmi přínosná v podkladech, které bude přinášet. Thank you. Děkuji. Paní Spirek eh, z SD. Děkuji, pane předsedo s velkým zájmem jsem si přečetla program auditu a analýz v oblasti zdraví a potravin na rok 2019 a jak víte, jsem vegánka a hodně podporuji vegánskou dietu a já mám pořád pocit, že kdybychom nemuseli auditovat žádná zvířata, že bychom ušetřili spoustu peněz. Ale moje otázka je, říkáte, že v roce 2021 to bude poprvé, co komise formálně přijme auditní plán. Proč to tak nebylo do této chvíle? Děkuji. Thank you, uh, for the GUE, madame... Za GUE paní Hazekamp. Děkuji. Paní Kolombo, já budu mluvit nizozemsky. Jako zastánkyně práv zvířat souhlasím s kolegyní Spurek. Čím méně bude zvířat, tím menší potřeba bude eh, je auditovat a vynakládat na to peníze. Ale jsem eh, opravdu velmi ráda, že věnujete pozornost životním podmínkám zvířat při dopravě, eh, třeba také na jatkách a tak dále. Ale eh, specifická otázka se týká koňského masa z Uruguaye a Argentiny. Je to veliké riziko nejen pro dobré životní podmínky zvířat, ale také pro lidské zdraví. Eh, je zakázán doping eh, kvůli tedy tomuto používání léčiv. Vy jste tedy vedli audit a v tom auditu jsme se dívali, jak jsou transportována zvířata, nemocná zvířata. A to přece ještě nedospělo k závěru, že není možné za těchto podmínek eh, zaručit eh, lidské zdraví a zvířecí zdraví. Nebylo by lepší dělat neohlášené audity? A potom tedy Evropská komise. Já jsem se ptala Evropské komise na to koňské maso z Urugvaje a Argentiny, ale komise přehlédla ten váš závěr. To znamená, že ten dovoz eh, nesplňuje evropské podmínky, pokud jde o životní podmínky zvířat a také lidské zdraví. Máte pocit, že jste bráni vážně? Stává se často, že ty vaše audity jsou odloženy stranou a jak vyřešit tento problém? Děkuji. Thank you. Any other... Děkuji. Ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Ne? Takže můžete zodpovědět tyto otázky a pokud máte nějaké další klíčové body, o které se s námi chcete podělit, tak máme ještě čas. Děkuji. Začnu tím posledním slajdem, který se týkal antimikrobiální rezistence. Už jsme vedli tři série auditu ohledně opatrného používání u zvířat a monitorování u bakterií. Ale s mou sousedkou z ECDS teď provádíme jeden zdravotní audit. Máme tam dva členské státy a snažíme se pojmout veterinární stránku, lidskou stránku a environmentální stránku. Ovšem eh, my fungujeme pouze na pozvání, nemůžeme se nikam vnucovat, ovšem je to zajímavý nový způsob nahlížení na problém, který už nemůže být dále nahlížen různě z různých stran. Pokud jde o kritéria, na nich stavíme svůj pracovní program. Máme svou eh, hlavní linii, frekvenci, například si řekneme, že jednou za tři roky chceme v tomto sektoru navštívit každý členský stát. Potom máme naléhavé případy, například máme nějaké informace z našeho systému sběru údajů, že máme nějaký konkrétní problém, nevím, třeba salmonelu, v nějakém eh, sektoru potravin a potom tomu dáme prioritu ve svém auditním plánu. A samozřejmě každý rok identifikujeme také specifickou oblast, například dobré životní podmínky zvířat. A u této oblasti se rozhodneme, že v rámci generálního ředitelství budeme mít tyto priority a zaměříme se na to. Pokud je o třetí země, tak eh, také máme žádosti pro přístup na trh. Takže když nějaká třetí země chce vyvážet do EU, tak to je také součástí našeho auditního plánu. Náš auditní plán byl vždycky budován v rámci generálního ředitelství ve spolupráci s členskými státy. A nové oficiální nařízení, které začne platit eh, za několik dní, 14. prosince, vyžaduje, aby náš pracovní program poprvé byl formálně schválen komisí. To je jediný důvod. K dobrým životním podmínkám zvířat. Ano, věnujeme nebo věnovali jsme zvláštní pozornost koňskému masu. A nejen ve třetích zemích, ale i v EU této chvíli zrovna vedeme audit, sérii auditů, kde se konkrétně zabýváme možností, že v tomto sektoru dochází k nějakým podvodným aktivitám. A brzy budeme mít výsledek těchto auditů. Ale díváme se také na koňské maso ve třetích zemích a máte pravdu. V konkrétních třetích zemích jsme byli velmi rozčileni, protože když jsme tam dorozili, tak tam, kde měly být ty koně, bylo úplně prázdno, bylo tam čisto. No a tím pádem jsme samozřejmě věděli, že tam měli co skrývat. Problém ovšem je, že my nemůžeme udělat neohlášenou návštěvu. Můžeme a děláme to Když dorazíme do členského státu nebo do třetí země, tak řekneme zítra, navštívíme to a to místo. V členských státech jsou ty vzdálenosti rozumné. V Jižní Americe je to prakticky nemožné. Takže také máme situaci, jak víme, že je zde různá legislativa ve třetích zemích a v členských státech. Především pokud jde o možnou přítomnost eh, reziduí. Takže ve třetích zemích je možné v zásadě porazit koně na spotřebu masa, pokud v uplynulých šesti měsících eh, nebyl léčen. A to v Evropě není dovoleno. Takže taková je situace. A nic víc k tomu už říci nemůžeme, taková je realita. Neřekla bych, že naše zjištění jsou ignorována. Znáte ten případ Brazílie, Thajska. Jsou podnikány kroky. Je pravda, že když máme obchodní dohody, které probíhají, tak ta diskuze je složitější. that's a conclusion that might draw another. Takže eh, mohli bychom ještě hodinu o tom diskutovat, o ekosuru a vůbec bychom se nemuseli zmiňovat o eh, Brexitu. Mohla by to být dlouhá diskuse. Děkuji vám mnohokrát. S tímto zakončíme dnešní dopolední schůzi a přejdeme teď na koktejl, kam jste e, zváni. E, předpokládám, že to bude zde a že všechno přinesou za chvilku. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se za chvilku.